Okay, dear colleagues, please do sit down. We will start our today's meeting. Prosím, abyste se usadili, zahájíme pozvolna dnešní schůzi. Vzhledem k tomu, že náš pan předseda, pan Lavia, má jiné nale naléhavé povinnosti, tak já se pokusím ho dnes dopoledne zastoupit. První bod je schválení pořadu jednání a proto se táží, zdali máte námitky. Skupina zelených eh, požádala eh, doplnění výměny názorů ohledně návrhu komise o eh, substituci kadmia. To by mohlo být zařazeno do pořadu jednání na zítřejší ráno nebo dopoledne, pokud nemáte žádné další námitky a s tím, že vezmeme v potaz tento, tuto žádost skupinu, skupiny zelených. Takže pokud nemáte námitky, tak považuji pořad za schválený. Druhý bod jsou sdělení předsedy. První EKR na téma Stop Vivisection. To bude slyšení za účastí Envy, ITRE a Pety. se uskuteční v pondělí 11. května ve 15 hodin a sice v místnosti Jan 4Q2, to znamená v této místnosti a všichni členové výboru Envy jsou samozřejmě zváni. Myslím, že se jedná o důležité téma protože jde o první občanská iniciativa, která bude projednávána ve výboru. Takže vás nabádám, abyste se zúčastnili tohoto slyšení na téma stop vivisekce. Dále během květnového zasedání ve Štrasburku v pondělí 11. května v 7 hodin večer, takže v 19 hodin večer 18. května, pardon, 18. května budeme mít eh, výměnu názorů s místopředsedou Ševčovičem v rámci strukturovaného dialogu a rovněž eh, všechny srdečně zvu, aby se účastnili této diskuse s panem místopředsedou. V sekretariátu Envy došlo ke změně. Paní Emma Sotorenu, administrátorka eh, se připojila k, do sekretariátu Envy od 1. května, nastoupila k nám a tímto ji srdečně vítám a děkuji za její ochotu. Pokud jde o tlumočení a režim tlumočení eh, na této schůzi, máte k dispozici jako obvykle 21 jazyků s výjimkou estonštiny, malteštiny a eh, galštiny. A pokud jde o elektronickou agendu, tu máte k dispozici prostřednictvím ikony e-meeting a eh, tato schůze bude rovněž eh, přenášena internetem, takže každý, kdo má zájem o dnešní dopolední témata, je může sledovat na internetu. Třetí bod je schválení zápisu ze schůze konané dne 23. a 24. února a chci se zeptat, zdali máte nějaké námitky a pokud ano, prosím, dejte je na vědomí sekretariátu do konce našeho zasedání. Pokud do konce zasedání nevznesete žádné námitky, tak jako obvykle budou zápisy, respektive zápis schválen. Takže se můžeme přesunout ke čtvrtému bodu pořadu. Jedná se o projednání návrhu zprávy o, veterinární léčivých, o veterinárních léčivých přípravcích. Je to velmi důležitý materiál. A v rámci prvního kroku bych chtěl udělit slovo zpravodajce materiálu paní Françoise Grostet. Paní Grostet, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano. Dnes dopoledne budeme diskutovat o revizi nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. Je to poměrně rozsáhlá zpráva. Chci zdůraznit některé body, které mě připadají důležité. Především tři priority bych ráda zdůraznila. Za prvé, boj proti rezistenci vůči antibiotikům. Jedná se o zásadní téma pro veřejné zdraví. Komise předložila několik návrhů v tomto smyslu, ale já mám pocit, že nezachází dostatečně daleko. Navrhuji zakázat profilaktické používání, tedy preventivní používání antibiotik s výjimkou skutečně mimořádných výjimečných případů. Například při chirurgické operaci. A chci také upřesnit eh, článek 107 ohledně přetepisování a prodeje. Chci také povzbudit eh, výzkum v oblasti antibioterapie a také zavést eh, reciprocitu, aby normy, které platí o, na antimikrobiální prostředky v Evropě, aby se uplatňovaly také na maso, které je dováženo do Evropy. To mně připadá tedy zásadní. Dále, v návaznosti na to, co jsem řekla, si myslím, že je třeba zakázat online prodej antibiotik a vůbec veterinárních přípravků na předpis. Online prodej podle mě usnadňuje podvody, usnadňuje padělání, komplikuje sledovatelnost produktu a přitom sledovatelnost produktů je zcela zásadní v oblasti monitoringu používání antibiotik. Přes eh, návrhy na omezení těchto rizik, eh, které přinesla komise, si myslím, že nedokážeme zaručit efektivní kontroly a proto navrhuji úplný zákaz. Při první diskuzi, kterou jsme vedli, jsem si uvědomila, že Většina z vás souhlasí s tím principem, i když vím, že v některých členských státech jsou praktiky, které usnadňují takovýto prodej. Myslím si, že je třeba být skutečně velmi rozumný. Pokud chceme postoupit vpřed, myslím si, že je třeba přijmout tento zákaz. Druhý bod. Je třeba podpořit výzkum a inovaci. Oblast veterinárních přípravků čelí obrovským problémům s dostupností výrobku na některých trzích pro některé druhy. A to je skutečný problém. Výzkum ve skutečnosti je velmi opožděný, protože je pravda, že to není příliš motivující. Máme skutečný problém s dostupností léčivých přípravků a já kvůli tomu tedy navrhuji rozšířit období ochrany nových antibiotik na 18 let místo 14 let, aby se původní ochrana z plus 1 rozšířila na plus 2 roky. Někomu z vás eh, to může připadat eh, zbytečné, ale pokud chceme, aby i zde docházelo k něčemu novému, k nějakým inovacím, tak si myslím, že je skutečně nutno tímto způsobem motivovat, protože jinak budeme mít stejný problém jako v současné době. Navrhuji také ochranné období pěti let, které nebude kumulativní pro některé nové studie nebo nové pokusy, vedené po udělení autorizace, aby se motivovalo k rozvoji nebo ke zlepšení stávajících produktů ať už se jedná o generika nebo precepsy, Myslím si, že se skutečně musíme uvědomit, že veřejné zdraví a dostupnost produktu, že spolu úzce souvisejí. To chci opravdu zdůraznit. Vy určitě budete hovořit o nákladech na produkty, já to chápu, ale veterinární trh to není trh s humánní medicínou, s humánními léky, takže tady není stejný typ zisku, to si také musíme uvědomit. A generický průmysl také má zájem o inovaci, protože když bude inovace, tak eh, bude více generik. A průmysl především potřebuje předvídatelnost. S ohledem na všechny tyto otázky tedy předkládám tyto návrhy. Třetí priorita je zlepšení farmakovigilance. Navrhuji, abychom se částečně vrátili k návrhu komise, který je založen pouze na signalizaci a odhalování rizik. To je přístup, který umožňuje omezit byrokracii to já podporuji, protože to je také důležité, ale myslím si, že návrh komise musí být eh, lépe vyvážen tím, že zde bude zavedena povinnost pravidelně předkládat eh, zprávy o farmakovigilanci, alespoň tedy v prvních letech života produktu. Když eh, jeho účinky ve velkém měřítku nebudou ještě dostatečně známy. Jakmile už je ten produkt dobře znám, jakmile už jsme mohli posoudit jeho účinnost a tak dále, rizika, která s tím souvisejí, tak pak ty periodické zprávy budou moci být překládá, předkládány méně často. Takže v těch prvních letech musíme být velmi opatrní a potom následně můžeme systém odlehčit. Ráda bych také znovu zavedla propadnutí autorizace k uvedení na trh, aby se zabránilo velmi pozdní komercializaci léků, když nedojde k aktualizaci s ohledem na nové vědecké a technické poznatky. Může se jednat o produkty, které nejsou komercializovány, které mají autorizaci a já si myslím, že ta jejich autorizace nemá platit věčně. Prostě pokud ten produkt nebyl komercializován, tak to znamená, že není nezbytný a v této chvíli by mělo to povolení k jeho uvedení na trh prostě propadnout. To jsou mé tři priority, ale samozřejmě jsou zde i další prioritní osy, které já řeším ve svém návrhu zprávy a které mě připadají také důležité je to jednak ochrana životního prostředí, to už jsme říkali minule, aby neprobíhala hodnocení nebo opětovná hodnocení nebezpečnosti produktů, které se od sebe budou vzájemně lišit. Já žádám, aby Evropská komise do dvou let předložila konkrétní návrhy týkající se vhodnosti zavedení povinnosti vést takzvanou environmentální monografii, to znamená provést jednotné hodnocení substance, účinné látky a ne produktu jako takového. Já už jsem o tom hovořila posledně a měla jsem pocit, že velkou většinou jste tomuto systému nakloněni. Další bod, který je také důležitý, to je harmonizace shrnutí znaků produktu. Pokud eh, tady opravdu vyžadujeme harmonizaci, tak harmonizace podle tříd produktů podle mě působí problém z hlediska konkurence. Konkurence by potom byla založena jedině na ceně, na úkor malých a středních podniků, které nemají prostředky, tak to si snižovat marže. A proto doporučuji namísto toho harmonizaci podmínek pro používání produktu, což by byl první krok, který by byl střícný k těmto malým a středním podnikům. Třetí bod, který mě připadá důležitý, je kaskádovité používání. Já si myslím, že na to si musíme dát opravdu velký pozor, protože Především používání humánních léků ve veterinární medicíně jednak působí problémy pro veřejné zdraví a jednak eh, odrazuje od inovačního úsilí. Jednoduché se říci, nemáme zde veterinární léčiva, tak použijeme nějaký lék, který je určen pro potřebu člověka. Takže tímto způsobem vůbec eh, nemotivujeme k inovaci a k výzkumu a proto bych ráda zavedla přísnou hierarchii mezi jednotlivými typy produktů, které je možno použít v případě nedostupnosti určitého léku. A používání humánních léčivých přípravků může být eh, povoleno až jako poslední alternativa, když neexistuje žádné jiné lepší řešení. Takže to musí být opravdu ta poslední možná alternativa, když nenajdeme žádné jiné řešení. A konečně bych se zmínila o prodeji ve velkém. Návrh komise chce uvolnit eh, povolení pro prodej ve velkém. Já si myslím, že by bylo dobré harmonizovat práva a povinnosti těchto velkoobchodních distributorů a také harmonizovat sankce v případě porušení předpisu. A to vše proto, abychom zabránili riziku nekalé konkurence. Pokud budeme mít různá ustanovení, různé předpisy v různých členských státech, tak se může stát, že velkou obchodníci budou eh, hledat tu nejvhodnější zemi. Poslední bod. To je otázka mimořádných okolností a zvláštních povolení. Tam také navrhuji usnadnit eh, tento postup, který musí umožnit dostatečnou reaktivitu v případě, když nastanou mimořádné okolnosti, když třeba nastane pandemie. A to samozřejmě umožní velmi rychle uvedení na trh nového produktu. Za těchto mimořádných okolností údaje, které jsou sbírány v průběhu používání dočasného používání produktu v terénu mohou být použity později, když se bude předkládat žádost o trvalou autorizaci tohoto léčivého přípravku. A to proto, abychom zabránili opakování testů v laboratořích, které už jsou zbytečné, takže to je také zjednodušení, omezí se tím byrokracie a odlehčí se tím celý postup. Takže ve dvou stránkách jsem takto schrnula 105 pozměňovacích návrhů, které jsem předložila, takže, jak říkám, je to poměrně objemné, je těžké prezentovat takové nějaké úplné schrnutí. ale já jsem se v tom svém vysvětlení chtěla zaměřit na to, co je v skutku zásadní v této revizi, podle mě. A teď samozřejmě si s velkým potěšením vyslechnu vaše komentáře. Děkuji. Merci, madame. Děkuji vám. A nyní si vyslechneme stanoviska stínových zpravodajů. Začneme ze socialisti a demokraty Ciprian Stranesku. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce k její práci a dobré spolupráci s ní. Návrh této zprávy je velmi eh, široký a eh, obsahuje velký počet mých pozměňovacích návrhů a k ním se stručně vyjádřím. V rámci kontextu zachování všech eh, marketingových kanálů je, myslím, nutné pro lepší fungování jednotného trhu poskytnout podnikům více pobídek, aby um, usilovali o centralizované řízení. Pokud jde o paralelní systém importu a distribuce veterinárních eh, léčivých prostředků jsou také důležité a navrhl bych eh, dokonce, že eh, ta žádost o registraci by měl obsahovat jméno a hlavní účinné látky prostředků. Také souhlasím s opatřením ke snížení antimikrobiální antimikrobiální rezistence, zejména pokud jde o nákup prostředků eh, přes internet. Tady je nutno zaměřit se na způsob, jak farmaření může ovlivňovat mikrobiální rezistenci. Ehm, pozornost musíme věnovat také vy využívání těchto antimikrobiálních prostředků jako eh, rutinních ehm, zemědělských metod. Bylo by také užitečné mít informace o druzích a e, také nemocích, které e, jsou e, léčené těmito přípravky a také je nutno řešit problematiku RMI ve vztahu ke třetím zemím, abychom získali celkově lepší výsledky. Jak zde již bylo ve výboru zmíněno, je důležité vyjasnit skutečnost, že potraviny získávané z, ze zvířat používaných v klinických testech mohou vstupovat do potravinového řetězce za předpokladu, že členské státy stanovily eh, vhodný mm, termín jejich stažení. Také je důležité, aby eh, podniky měly možnost ještě doplňovat relevantní informace eh, na obalech. Komise by měla také zkoumat možnost harmonizace eh, pro ten postup stahování eh, z trhu. Pokud jde o humání a lidské, pardon, lidské a eh, zdraví a zdraví zvířat, je nutno, aby všechny státy měly k dispozici správná nařízení o likvidaci léčivých přípravků po jejich expiraci. Je nutno nalézt samozřejmě rovnováhu mezi inovací, dostupností a e, také cenou veterinárních léčivých e, prostředků. Proto Spravodajka navrhuje prodloužení lhuty ze 3 do 5 let. Myslím, že bychom ale měli být opatrní, abychom nesnižovali bezpečnostní standardy. Proto bych eh, rád eh, eh, podpořil návrh komise a trval na tříletém období. Pokud je o pozměňovací návrh 42, tam je upravena technická dokumentace pro stávající produkty, na tom také trvám. Také nepodporují eh, návrh komise, která staví eh, na roveň prostředky eh, humánní medicíny s prostředky, které jsou určeny pro veterinární léčbu. Využití humánních léčivých prostředků by mělo být nadřazeno také se přimlouvám za eh, revizní eh, systém a v tomto ohledu předložím ještě několik pozněvacích návrhů. A nakonec, eh, jak jsme již v výboru Envy diskutovali, harmonizace NPC podle tříd je velmi problematická a proto souhlasím s harmonizací podmínek využití Eh, jednotlivých skupin podobných veterinárních léčivých eh, prostředků. Děkuji. A nyní za EKR má slovo pan Pierre. Děkuji, pane předsedo. Na začátku bych eh, rád poděkoval paní Grostet za zprávu. Je to spousta práce, která se zabývá pokročilou veterinární tematikou. tematikou. Určitě to není snadné téma k regulaci. Když si čteme tu zprávu, tak se zde otevírá několik problémů, které se v této zprávě snažíme vyřešit. Jsou to otázky redefinice názvů a definic nejen toho léčivého veterinárního přípravku, ale i dalších termínů například veterinární předpis a tak dále. V této definici se jedná o jakýkoliv předpis, který je vystaven na veterinární léčivý přípravek oprávněnou osobou. Některé klíčové věci komise dostatečně nedefinuje, jak se upozorňuje ve zprávě. Takže je třeba to ještě upřesnit, abychom zabránili nedorozuměním a aby se také rozumně používaly veterinární léčivé přípravky. Ta otázka souvisí s regulací prodeje klíčových veterinárních léčivých eh, přípravků, jako jsou eh, antibiotika, osobami, které mají právo tyto eh, prostředky používat. Pak jsou zde také antibakteriální prostředky, které pod to také spadají a s tím plně souhlasím. Pokud je o definici, tak eh, jsou to všechny prostředky, které mají za cíl umožnit kontrolovaný a harmonizovaný přístup eh, k těmto prostředkům. Pak jsou to určité novinky, například eh, používání aktivních látek, potom ta monografie, to mě také připadá jako zajímavý nápad. Další novinkou, velmi komplikovanou k regulaci, je čím dál více používaný onlineový prodej. Internetový prodej veterinárních léčiv, především těch, které jsou vydávány výlučně na recept, je obrovským problémem, hlavně z hlediska dohledu můžou vzniknout různé hrozby pro veřejné zdraví s tímto spojené, protože neustále se potkáváme s rostoucí rezistencí vůči antibiotiku. Jestli ten navrhovaný zákaz bude účinný, to je otázka pro informatiky. Myslím si, že kreativní využívání různých řešení ze strany informatiku a ze strany obchodníku se může velmi těžko monitorovat a postihovat. Pokud jde o pokus vytvoření centrální databanky, tak v zásadě navrhuji, nebo tedy podporuji tento návrh. Reálné by bylo také v jednom právním aktu regulovat činnost odpovídající Evropské agentury. Já vím, že to se spíš tedy týká zprávy Tanasesku, ale myslím si, že to je tedy spíše to místo, kde by to mělo být řešeno, tedy nařízení o Evropské agentuře pro léčivé přípravky. Pak jsou zde otázky, nebo rámec, tedy, který se týká eh, rovnoměrné distribuce importu a exportu. Dochází k velkému zneužívání nebo k různým kontroverzím, pokud jde o obchod a export a import. A tyto případy vyžadují ještě práci, jak z naší strany, tak ze strany komise. Zůstává se pořád otevřená otázka bezpečnosti používání veterinárních léčivých přípravků. Ano, to je hlavní priorita. A v tomto případě je třeba použít eh, různá opatření, aby byla zajištěna bezpečnost a nikdy jich nebude dost. Pokud jde o stažení veterinárních přípravků s otázkou užívání, to je velmi výjimečná otázka, protože veterinární léčivé přípravky jsou velmi složité, pokud jde o využití v nich obsažených látek. Já myslím, že by se měl používat stejný postup jako u humánní medicíny, že by to tedy mělo být přesně kodifikováno. Měli bychom se také podívat na odmítnutí vydání povolení uvedení do oběhu především antibiotik. Ta procedura musí být velmi jasně kodifikována antibiotika, která jsou používána ve veterinární medicíně a vliv na lidské zdraví, to znamená růst antimikrobiální rezistence, to je věc, která spolu úzce souvisí. Ten postup musí být opravdu velmi přísně sjednocen, kodifikován, abychom mohli předcházet potenciálním hrozbám, které by vyplývaly z uvedení tohoto produktu na trh či z jeho nepovolení. Důležitá je také otázka kontroly, a to jak ve velkou obchodě, tak i v malou obchodě. Já jsem dlouho přemýšlel nad tím, zda u toho maloobchodu by neměla být eh, stanovena maximální hodnota nebo tedy maximální množství těch veterinárních léčivých přípravků třeba na měsíc, které mohou být eh, vydávány. Já si nemyslím, že v maloobchodě by měla být možnost vydávat neomezené množství veterinárních léčivých přípravků. Ještě jednou chci poděkovat paní zpravodajce za, za práci. Děkuji vám, pane Pěcho, a další příspěvek eh, přijde eh, ze skupiny ALDE, je to paní Paulsen. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní Grostet za velmi dobrou, pečlivou práci, kterou odvedla, velmi si ji vážíme, zejména jejich pozměňovacích návrhů, které se soustředí na další zjednodušení předpisů. Také se nám líbí nové definice, které se zavádí, a ve kterých se paní Grostet snaží vnést jasnost do nového právního textu. To je pro nás důležité. Chceme vnášet jasnost do evropské legislativy a zjednodušovat ji. To by měla být naše každodenní práce. Vytvářet zákony a ustanovení, která budou jasná a jasně pochopitelná, srozumitelná. To, myslím, by mělo platit pro veškeré legislativní návrhy, o kterých hovoříme. E, léčiva, která nejsou e, na předpis, by měla být e, k dispozici k prodeji na internetu. To si myslím je v pořádku. To vedící návrh jsem předložila ve výboru Agri. Ale tady jsem si poněkud nejistá, co se týká tého profilaktického využívání antibiotik, toho zákazu. Má ten zákaz platit pouze pro zvířata, které jsou určena eh, k, mm, k mm, využití jako potraviny pro člověka, a nebo pokud se to jaksi zakáže obecně, tak tím máte na mysli i to, že to bude platit pro naše domácí maslíčky. To, v tom by se mohlo skrývat jisté nebezpečí, protože to jsou zvířata, která žijí společně s člověkem a tady eh, by možná eh, měl, mohla vzniknout jistá, mm, jisté nebezpečí nákazy. A dále ekologické dopady možnost toho, že MR či bakterie by se mohly dostat do našich vod či do našich půd. Toto je problém, který je čím dál tím závažnější a věda ještě nepokročila dostatečně tečně v této věci. Momentálně začínají věci tuto oblast koumat, takže ještě přesně nevíme, jaké budou dopady a právě v této oblasti bychom skutečně měli být velice pozorní, když momentálně přesně nevíme, jak se k tomu postavit ale je věnovat, třeba tomu věnovat skutečně velkou pozornost. Možná by bylo vhodné eh, rozvést pozměňovací návrh číslo 65 v tom smyslu, že nejenom zdravotnické orgány, ale i ekologické orgány v členských státech by měly být činné a to ehm, nejenom na úrovni členských států, ale na úrovni EU. Měly by mít eh, přístup nebo alespoň informace o veškerých záležitostech že bychom tedy do toho zapojili mimo zdravotnických orgánů také orgány, které se věnují ochraně životního prostředí. A e, další návrhy, které se snaží zabránit tomu, aby veterináři mohli prodávat léčivé přípravky, které sami předepisují. To je, myslím, také vhodné, aby totiž nemohli veterináři jaksi vydělávat peníze tím, že sami předepisují takovéto léky. Já si myslím, že to by bylo dobré a některé členské státy již takováto ustanovení zavedly. Na závěr ještě jedna poznámka. Návrh komise v sobě má jeden nedostatek Chybí tam ustanovení pro odpovědné používání veterinárních léčivých přípravků. V návrhu se hovoří o produktech, ale ne o zvířatech nebo o lidech, takže já si myslím, že tato pasáž je poněkud nesmyslná. Nemáme přeci produkty, které by ovlivňovaly zvířata, lidi nebo životní prostředí. Jde nám přeci o to, aby bychom měli léčiva, která se vyrábí, lidé je vyrábí a používají je lidé a zvířata. A tato léčiva přeci mají mít dopad, mají tedy ovlivňovat člověka a zvíře. Takže já přesně tuto pasáž skutečně nechápu. Mám tedy několik změn, které předložím, ale myslím si, že spolupráce je výtečná. A já a paní Grostet jsme skutečně velmi dlouho jednali, známe se již celou řadu let již celou řadu let eh, v parlamentu pracujeme a myslím si, že se nám podaří skutečně eh, posunout celou věc dál, protože jsme schopni velmi dobře spolupracovat, zaměřit se skutečně na ty praktické záležitosti, vyměněme si informace, jsme schopni jedna od druhé se učit a je nám oběma jasné, že třeba bychom se shodli. Děkuji výslovně, paní Grostet, za vynikající spolupráci. Děkuji vám a dalším řečníkem za GUE bude paní Gionen. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní Grostet velmi dobře s námi spolupracovala, celé se, celá spolupráce se nesla v konstruktivní duchu, zohlednila naše přání i naše návrhy a snažila se vytvářet kompromisy. Zejména si cením toho, jak eh, se snaží zajistit eh, boj proti odolnosti na antibiotika. To je, myslím, velice důležité že se věnuje skutečně velmi toho, jak se antibiotika využívají preventivně a zda je to nutné. V členských státech se často zapomíná na to, že je důležitá informace a osvěta, a to i v dnešní době. A někdy se zdá, že na toto zapomínáme. Je třeba, abychom neustále lidem připomínali, jaká nebezpečí se pojí s léčivými přípravky a antibiotiky a že je třeba užívat antibiotika a léčivé přípravky pouze v případě skutečné potřeby. K pozměňujícímu návrhu 81 bych rád podotkla, že pro nás je velmi důležité, aby bylo zohledněno tak, jak ve všech ostatních pozměňovacích návrzích, že existují různé potřeby v různých českých státech, že existují regiony, kde ty vzdálenosti jsou skutečně obrovské a kde je někdy obtížné sehnat veterináře nebo um, že lékárny jsou skutečně velmi daleko. Toto je třeba zohlednit právě v případě onemocnění zvířat. Může se například stát, že farma skutečně eh, je velmi vzdálena od ehm, sídla veterináře či od eh, odpovídající lékárny. V tomto případě je, je nutné, aby bylo možné eh, vystavit diagnózu po telefonu. Zejména v případě, kdy lékař eh, farmu a její zvířata velice dobře zná. A v takovýchto případech je důležité, aby bylo možné i na dálku předepisovat léčivé přípravky. U nás ve Finsku někdy dochází k situacím, kdy vzdálenost mezi farmou a lékárnou může být až 200 kilometrů a pak by to byla skutečně bezvýchodná situace, pokud bychom e, nutili zvěra lékaře, aby odjel na farmu a pak znovu se vracel a e, musel odjet dalších 200 kilometrů do lékárny, aby potom mohl prodat odpovídající přípravek. Myslím si, že máme skutečně ambiciozní trh pro léčivé veterinární přípravky. Ten trh je relativně malý a proto k inovacím té oblasti veterinárních léčivých přípravků dochází velice pomalu a proto bychom neměli zapomínat, že pokud hovoříme o užitkových zvířatech a pak také o domácích eh, mazlicích, že lidé mají skutečně velice odlišné potřeby a také to přání pečovat o zvířata může být skutečně velmi různé a není možné, abychom potom veteriná, na veterináře svalovali vinu za to, že se snaží poskytnout svému zákazníkovi co možná nejlepší službu. A přitom tedy eh, někdy hledá nebo se snaží použít i léky, které jsou určeny pro humánní medicínu a to proto, že v určitém konkrétním případě prostě neexistuje odpovídající přípravek veterinární. Jsem velmi ráda, že se ve zprávě hovoří o ochraně životního prostředí a že je zde snaha, aby v budoucnu jsme se vyhli jednání a postupům, které jdou v rozporu s ochranou um, životního prostředí a vod. Myslím si, že eh, pokud budeme spolupracovat, eh, jsme schopni dosáhnout skutečně dobrého výsledku, ale je třeba podotknout, že v této velmi složité věci paní Grostet uvedla skutečně výbornou práci a uh, ukázala, že má skutečně i velmi dobré odborné znalosti. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Heusling za skupinu Zelených. Máte slovo. Ano, děkuji. Děkuji, děkuji paní Grostep, za odvedenou práci. V mnoha bodech se shodneme, ale několik zásadních slov k celé problematice z mé strany. Návrh komise nevždy si je na výši problému, kterým čelíme. V Evropě se zvířatům podává dvakrát více antibiotik než lidem. A protože zvířata se chovají zejména na maso, eh, tak je třeba si uvědomit, že je třeba se k té situaci postavit jinak než návrhu, protože tam to není dostatečně řešeno a koriginováno. Jinak vítám to, co říká paní eh, Grostet, že definuje jasně rozdíl mezi profilaxí a metafilaxí. Je třeba zásadně profilaxi zakázat ve veterinární medicíně a není ta eh, Pojem metafilaxe, eh, tady třeba si dát otázku, zda je dobře nadefinován, za ta definice nachází, zachází dostatečně daleko, já myslím si asi ne. U té metafilaxe je třeba si uvědomit, že eh, podáváme eh, zvířatům mm, zdravým mnoho více, mnohem více antibiotik než zvířatům nemocným, což je tedy systém, který bychom měli skutečně spochybnit. Eh, farmáři říkají, že není možné jasně oddělit nemocná zvířata od eh, zdravých. To sice problém asi je, ale třeba to aspoň zmínit. Zákaz eh, prodeje online, v tom, na tom se myslím shodneme, protože z důvodu hlediska ne, to nejsme schopni kontrolovat a vytváříme tady trh, který je v podstatě z naší strany nekontrolovatelný, takže na tom se jistě všichni shodneme, že je třeba to zakázat. Ale u jiných eh, věcí, například nový vývoj antibiotik a další veterinárních léků, tady skutečně čelíme problému, že máme průmysl, který vyvíjí něco nového pouze v případě, kdy je možné takovýto produkt porodávat masově a docílit odpovídající zisku. A my tedy zlepšujeme možnosti pro výzkum, také pro registraci, aby tedy průmysl mohl uvádět na trh nové výrobky. Já nevím, zda je to ovšem ten správný přístup. Tady je třeba si uvědomit, že by bylo možná vhodné e, e, jako stát e, řídit výzkum a ne vše přenechávat pouze průmyslu, že jim vše zjednodušíme a prodloužíme dobu pro registraci a tak budeme tedy doufat, že průmysl bude vytvářet nějaké inovace. Já nevím, zda je to ta správná cesta, já bych to tedy spíše spochybnil a jsem proto, abychom zvolili nějaký jiný přístup. Ekologický dobat eh, léčivých přípravků jsou zejména v oblasti veterinární skutečně záležitosti, kde paní Grostec správně se tématu věnuje, ale nevím, zda dochází dostatečně daleko. Řekl bych, že ne. Tady máme problém, problém který spočívá v tom, že veterinární přípravky do roku 2013 vůbec nebyly přeskoumávány ohledně ekologických dopadů a nyní e, máme nová ustanovení, která podle nás nejsou dostatečná. Je tady skutečně obrovské procento zátěže ekologik eh, životního prostředí, antibiotik a dalších léků. Například v Německu byly antibiotika nalezena v podzemních vodách, což má tedy samozřejmě ekologické dopady na celou řadu dalších oblastí, které možná eh, ještě ani neznáme kde je třeba skutečně ještě dalšího výzkumu, abychom vůbec pochopili, jaké konkrétní dopady toto má. Další bod. Rád bych si přál lepší definice u tématu rezervních antibiotik. Tady i čím dál tím více se v chovu zvířat na maso využívají rezervní antibiotika, což je naprosto špatně a z hlediska je to nepřijatelné. Tady má ovšem komise volnou ruku v tom, jak definovat pojem rezervní antibiotika, což není vhodné. Měli bychom mít tady důslednější, existuje seznam VHO rezervních antibiotik, ty bychom možná mohli, ten bychom mohli vzít jako kritérium nebo bychom prostě mohli říci, že za, v zásadě vůbec nepřepustíme rezerv eh, antibiotika v oblasti veterinární, to je třeba tedy ještě zvážit. Ovšem, myslím si, že v mnoha bodech jsme, se nám podařilo se posunout dál, zlepšit návrh komise a myslím si, že nakonec se v mnoha bodech shodneme, vylepšíme tedy návrh a, a tak, aby skutečně lépe řešil problematiku, které se věnuje. My tedy rozhodně předložíme některé pozměňovací návrhy a doufám, že nakonec dospějeme k dobrým kompromisům. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát a v neposlední řadě za skupinu EFDD pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo. Vycházíme z návrhu komise, který se nám vůbec nelíbil byl příliš nevyvážený směrem k farmaceutickým firmám. Na základě obecného přístupu a cílu, když se hovořilo o zvýšení dostupnosti veterinárních léčivých přípravků i u takových menších zvířat, jako jsou třeba včely, to bylo takovým eh, axiomem, ale já si myslím, že je třeba se nad tím pozastavit. My jsme velcí a jsme taky očkovaní. Uvědomujeme si, že zde je velký zájem farmaceutických firm, které chtějí využít tohoto odvětví, které zatím ještě nebylo dostatečně využito. Cílem je zdraví zvířat, přechod od masivní léčby k individuální léčbě a zavádění dobrých hygienických postupů, dobrého krmení, dobré výživy především u extenzivních chovu, aby zvířata měly k dispozici také větší životní prostor, protože zdraví zvířat se potom odráží také na zdraví lidí. A viděli jsme, že ten návrh komise šel úplně jiným směrem. Návrh paní zpravodajky Grostet podle nás eh, podstatně upravuje původní návrh komise. Už od první rozpravy jsme podpořili zákaz online prodeje, souhlasili jsme také se zákazem profilaktické léčby a také s tím, že je třeba lépe definovat eh, metafilaktické použití. To je v podstatě jednomyslná schoda. Jsme proti neomezenému trvání autorizace, povolení pro uvedení na trh. A máme určité výhrady, pokud jde o výzkum o tu část, která se týká farmakologické inovace. Myslíme si, že zde by ta motivace neměla být založena na prodloužení toho patentového období. Všichni víme, že pokud jde o ochranu humánních léčiv, tak tam se používá ten koncept eh, drobných inovací, které jsou možná irrelevantní. Jedná se o inovace aktivních látek, které už existují a které mohou být vylepšeny. Když se prodlouží to ochranné období, tak farmaceutické firmy budou mít možnost lépe si stanovovat ceny, lépe ovládat trh. Takže bychom to měli lépe ještě posoudit. Velmi ale souhlasíme s tím použitím off-label léčivých přípravků. Chceme, aby se omezilo jejich používání. Měly by být také omezeny ty léky, které jsou určeny pro humánní medicínu. A také by měly být eh, omezeny jak tedy humánní léky, tak léky off-label pro veterinární medicínu pouze na případy, kdy neexistuje žádná jiná alternativa. Pokud jde o farmakovigilanci, tak eh, Spravodajka navrhuje podpořit eh, návrh komise, pokud je o trvalý monitoring. K tomu máme určité výhrady. Chceme ještě lépe prostudovat situaci a navrhnout možná efektivnější řešení. Podporujeme paní Paulsen v tom, že říká, že veterináři by neměli mít prospěch z prodeje veterinárních léčivých přípravků, to byl také náš původní návrh. Hodně si tedy ceníme práce zpravodajky a jsme připraveni dále k němu ještě přispět. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. A nyní jsou na řadě členové výboru. Prvním řečníkem je pan Ajuzo. Paní Ajuzo. Děkuji, pane předsedo. Především Chci poděkovat paní Groste za její práci, je to opravdu skvělá zpráva. Souhlasím s ní téměř stoprocentně. Souhlasím s tím, že je třeba zreformovat tuto legislativu kvůli problémům, které v této chvíli představuje nejen používání těchto léčivých přípravků u drobných zvířat, ale i používání těchto léčivých přípravků u nepovolených druhů. Také zde otázka nadměrné administrativní zátěže, která brzdí inovaci. Pokud jde o dostupnost veterinárních léčiv, určitě potřebujeme léky pro drobné druhy a drobné patologie u větších nebo běžnějších druhů a běžnějších patologií není problém s dostupností, ale u těch méně běžných případů se potom používají humánní léky. Pokud je o omezení administrativní zátěže, souhlasím s tím, ale musí se to týkat zátěže, která nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Je vždycky nutné zaručit kvalitu, což je to nejdůležitější a také efektivitu a bezpečnost a správné informace. Tady rozhodně tu zátěž snižovat nesmíme. Je také důležité předcházet riziku, které představuje antimikrobiální rezistence, ale zároveň je třeba umožnit používání antibiotik které je nezbytné. Je třeba provést eh, analýzu rizik a výhod. Já souhlasím také s tím, co navrhuje paní Grostet v oblasti farmakovigilance u veterinárních přípravků. To je vše, děkuji. Děkuji vám velice a dalším řečníkem je pan Linz. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Úvodem bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za, po mém soudu, vynikající návrh zprávy a také chci poděkovat za dobrou spolupráci v předpolí Eh, této zprávy. Já jsem autorem stanoviska eh, pro eh, léčivá krmiva, což je v těsné souvislosti s veterinárními léčivými přípravky a myslím, že jsme v tomto ohledu dospěli k velmi koherentním návrzím a návrhům a my považuji to také za důležité, protože je nezbytné pro uplatňování mít stejné definice tudíž i jasné uplatňování. Myslím, že je správné a důležité, že jsme se také zaměřili více a důkladněji na definice, že jsme dospěli k rozlišování ve věci prevenci, to znamená Eh, rozlišujeme mezi prevencí a terapeutickým užíváním a že je také správné, že postupujeme velmi restriktivně, pokud jde o preventivní používání nebo užívání. Myslím, že je také důležité eh, posílit ústřední eh, roli veterinárního lékaře. Nemyslím si nutně jako paní Pauzer, Paulsen, že bychom měli dispenzní právo veterinárního lékaře spochybňovat. Já myslím spíše, že je správné snížit dobu preskripce antibiotik, omezit ji maximálně na sedm dní. Několik předřečníků se již zmínilo o internetovém prodeji a i tady myslím, že je správné, zejména u předepisování antibiotik, to zakázat. A také rozšíření ustanovení o ochraně osobních dat je také důležité. To paní Grostet i navrhuje. Ještě jeden návrh týkající se používání humánních léčivých přípravků pro zvířata. Tady si myslím, že bychom mohli jít tím směrem, že to budeme užívat velmi restriktivně a redukovaně a pouze jako nejzaší možný prostředek a snad by to bylo také, snad by bylo také důležité požádat o e, e, povolení e, veterinárního úřadu v případě rozhodování o použití, aby to veterinární lékař nemusel rozhodovat sám. To by snad mohl být užitečný návrh, tedy požádat o povolení veterinárního úřadu. Jinak se těším na dobrou spolupráci a považuji za důležité, abychom viděli balíček jako celek a dospěli ke koherentnosti. To je velká výzva, protože jestliže eh, jsou léčiva krmiva v gesci eh, výboru pro eh, zemědělství, tak je důležité, abychom postupovali harmonizovaně a přijímali správná rozhodnutí. Děkuji a dalším řečníkem je pan místopředseda Poč. Především bych chtěl eh, opravdu poděkovat paní zpravodajce, protože stála, stojí a bude stát, stejně jako kolegové stínovi zpravodajové i všichni kolegové v tomto výboru před těžkým úkolem a to je a opět jednou napravit eh, návrh, který v zásadě se pokouší plnit vytčené cíle, ale není eh, v tom příliš úspěšný. Ono už jenom na, na základě samotného posouzení dopadů předloženého Evropskou komisí není zřejmé, zda opatření předložená formou návrhu tohoto nařízení jsou vůbec přiměřená k těm deklarovaným cílům a záměrům předkladatele. Paní zpravodajka udělala obrovský krok eh, ku předu, aby, aby tuhle ten problém napravila a myslím si, že všichni se o to budeme, budeme pokoušet. V mnoha ohledech ten návrh sám, tak jak ho předložila komise, přináší spíš zvýšené riziko pro zdraví člověka, pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat i pro ochranu životního prostředí. Když se podíváme na otázky harmonizace SPC, tak vidíme například, že ten navržený postup harmonizace vůbec nebere v úvahu odpovědnost držitele rozhodnutí o registraci. Je založen na nějakém skupinovém přístupu bez zohlednění specifických vlastností jednotlivých přípravků od různých výrobců. Předpokládá, že Eh, ta, ta skupina eh, veterinárních léčivých přípravků, přičemž ten termín sám je velmi nejasně definován, to se už paní zpravodajka pokusila ve svých pozměňovacích návrzích napravit, bude harmonizován tak, že všem příprav, eh, přípravkům budou uděleny všechny cílové druhy zvířat, všechny indikace a bude stanovena ochrana lhůta nejkratší podle přípravku ze skupiny, což je, je podle mě zcela mimo uh, dobrou veterinární praxi. Podobné nedostatky jsou v otázcích eh, farmakovigilance. Je nedostatečně definovaná odpovědnost držitele za veterinárně léčený léčivý přípravek a to po, po celý čas, kdy ten přípravek je uváděn na trh. Já se obávám, že eh, ten, eh, ten návrh, tak jak byl připraven, tak spíš eh, upřednostňuje volný pohyb, volný pohyb léků, princip jednotného trhu před zájmy v oblasti ochrany zdraví zvířat a ochrany zdraví veřejnosti a životního prostředí. Ten tlak na obchodování, tlak velkých producentů je prostě na tom návrhu velice znát a mm, Nakonec bych se chtěl zmínit o jedné věci, ke které budu já sám pravděpodobně setkávat velké množství pozměňovacích návrhů, a to je antimikrobiální rezistence. Ten, ten návrh si e, e, ošetření, řešení problému antimikrobiální rezistence dává za jeden z hlavních cílů, ale ve skutečnosti prostě opomíjí celou řadu problémů, celou řadu geografických specificit, celou řadu kontrolních otázek, Eh, kde je možné eh, tu antimikrobiální rezistenci řešit, kde je možné k ní podstatným způsobem eh, přispět a myslím si, že tohle to bude jeden z našich hlavních úkolů. Já věřím, že dokážeme u tohohle toho fajlu najít společná stanoviska, protože to opravdu není záležitost, která by byla jakkoliv eh, politická či, či nějak pravolevě eh, levě definovaná. Je to otázka zdraví, je to otázka dalších širších souvislostí, nejenom veterinárních, ale i humánní medicíny. Skutečně ta změna antimikrobiální rezistence je, je prostě zásadní velký problém. Takže eh, se těším na budoucí spolupráci a věřím, že to všechno eh, nakonec dobře dopadne, přestože návrh, tak jak ho komise předložila, pokládám za opravdu velmi slabý. Thank you, Mr. Poch. The next speaker is Mr. Jar. Děkuji, pane Poči. Dalším řečníkem je pan Jar. Ano, děkuji vám, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce my všichni chceme společně eh, zlepšit návrh komise, což nepovažuji za neobvyklé. Je to naše bytostná úloha přiblížit návrh komise eh, praxi. Já mám eh, tady několik poznámek a děkuji za možnost vyjádřit se, co by agrární politik. Za prvé, mám radost, že panuje jednota a shoda o zákazu prodeje online. To je, myslím, velmi důležité. Když to uvolníme, tak to už nebudeme mít pod kontrolou a bylo by to kontraproduktivní. Druhá poznámka, tady jde o otázku, co eh, má, může, musí veterinární lékař eh, dělat. Po mém soudu je důležité, aby veterinární lékař mohl předepisovat a podávat veterinární léčivé přípravky. Paní Paulson říká, že to bude drahé, já ale patřím k těm, kteří by e, e, rádi e, poskytli veterinárnímu lékaři spoluodpovědnost. Ta diagnóza samozřejmě náleží zcela jemu a terapie by měla být předmětem spolurozhodování. To znamená, ten eh, veterinární lékař nese spolu odpovědnost nejenom, když eh, tedy učiní diagnózu, ale také, když předepíše eh, lék. Pokud je o náklady, u zemědělce, kde by měla být, měly být veterinární léčivé přípravky hlavním nákladem, tak tam něco nehraje, tam něco není v pořádku. Z hlediska tržního hospodářství možná není e, zcela špatné, když e, veterinární léčivé přípravky budou nákladné. E, to má svůj důvod. Dále, anti, Dále rezistence vůči antibiotikům. Eh, já patřím k těm, kteří si přejí, abychom uměli exaktně definovat takzvaná rezervní antibiotika a abychom mohli zakázat eh, jejich použití eh, v, mm, mm, pro zvířata. To je samozřejmě obtížné Paní Paulsen řekla, že se musíme starat také o domácí zvířata, to je určitý faktor nejistoty, s nám tam unikne, každý miluje svou eh, kočku a eh, rád jí poskytne všechno to, co užívá sám, ale mm, tady něco regulovat je velmi obtížné. Pokud by se nám to nepodařilo, tak eh, bychom se měli alespoň postarat o to, aby humánní léčivé přípravky byly alespoň omezeny a aby tam panovala ještě další bezpečnostní pojistka a mm, pokud tedy dospěje veterinář k rozhodnutí, že je nutno podat eh, zvířeti eh, humanní léčivý přípravek tak, eh, aby byl povinován požádat o další povolení u veterinárního orgánu nebo úřadu. To považuji za dobrou pojistku abychom neprodukovali další a další rezistence. A další poznámka, paní zpravodajka učinila celou řadu dobrých návrhů, například evidence, statistika, pozorování. Já bych si přál, abychom to uplatňovali nejenom v oblasti zemědělství, ale také humánní eh, medicíně. Mm, slyšeli jsme už zajímavé přednášky v této věci. Já jsem svého času ehm, byl účasten takzvaného pracovního oběda na toto téma. E, tam se řeklo, že zemědělství je součást problému, když ehm, vznikají rezistence, to je jasné, ale jsou zde ještě i jiné věci, které je nutno řešit. A druhý poznatek, jestliže všichni spolu budeme takto pokračovat, mám na mysli nejenom zemědělce, ale také humánní medicínu, pak Eh, jednoho dne věk antibiotik eh, uplyne a nebudeme mít další manevrovací prostor. Děkuji vám. Děkuji a dalším řečníkem nebo řečnicí je Madame Rivazi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Grostet, eh, za vaši zprávu, která si vyžádala spoustu práce. Já bych ráda zdůraznila problém antibiotik a potom také problém inovace. Pokud jde o antibiotika, já jsem se dívala na to, co se děje v Dánsku. A tam se říká, že Dánsko velmi omezilo předepisování antibiotik tím, že donutila veterináře prodávat je za velkou cenu a vždycky, když tedy je třeba podat eh, nějaký veterinární lék, tak ho podepíš, nebo tedy předepíše veterinář a potom eh, musí si ho farmář koupit eh, v lékárně. A to je podle mě zásadní, toto oddělení a také dohledatelnost těchto léčivých přípravků. Já vím, že i ve Francii by to bylo problematické, protože veterináři mají část svého platu, která pochází právě z prodeje léčivých přípravků, ale pokud chceme tento problém vyřešit, musíme obojí oddělit. Druhá věc to je inovace. Tady s vámi nesouhlasím, paní zpravodajko. Pokud je o pozměňovací návrh 42, když říkáte, že je třeba, aby ochrana období nové technické dokumentace pro existující výrobky byla pět let. Bylo pět let. A to je podle mě brzda konkurenci a informacím. Pokud chceme skutečně podpořit inovace, Nepotřebujeme takovéto lhuty, kdy není přístup k údajům z hlediska výzkumu. Stejně tak prodloužení délky trvání patentu. To je podle mě také brzda pro inovaci. Vy říkáte, že to není velký trh veterinární průmysl, ale je to trh eh, ve výši 2 miliardy eur. To není zanedbatelné. A zisk z léčivého přípravku je 15 až 20 stejně jako u humánní medicíny, takže to není nic problematického. Souhlasím s vámi, pokud jde o farmakovigilanci, myslím si, že ta signalizace není dostačující, potřebujeme opravdu povinnost předkládat periodické zprávy. Zde plně souhlasím. Ochrana životního prostředí. Tady mám otázku. Co rozumíte tou environmentální monografií? Záleží na těch molekulách. Budeme se ptát, jaký má ta molekula dopad na životní prostředí, protože když dáváme léky zvířatům, tak to najdeme nejdříve tedy v půdě a ve vodě tyto prvky nebo tyto molekuly. Takže je důležité, abychom se zabývali jak aktivními látky, tak látkami, tak i pomocnými látkami, které jsou součástí tohoto léku. Viděli jsme to u Randapu. Vzpomeňte si. Glukozát, to byla aktivní molekula, ovšem ta nepůsobí stejně, když se k tomu přidá ta pomocná látka, kterou označujeme jako randap. Takže prosím to mi upřesněte. Jinak doufám, že se domluvíme na kompromisech aby se tyto léky používaly dobře a aby zároveň byla zajištěna dobrá ochrana lidského zdraví. Protože ta výhrada k antibiotikům je velmi důležitá. Máme seznam případů, kde nemáme používat antibiotika pro zvířata a máme je nechat pro užívání lidské. Děkuji. Děkuji a další řečník je paní Gutaland. Tak, herr ordförande. Eh, först och främst vill... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych ráda podetkla, že se připojuji k těm všem, kteří řekli, že je důležité, abychom dnes připravili takovýto text, eh, zejména s ohledem na budoucnost a že zásadní se zaměřit na rezistenci vůči antibiotikům, neboť jde v konečném důsledku o životy lidí. A již nyní vidíme, jaké to má dopady, když eh, eh, lidé vyvíjí odolnost vůči lékům a pak eh, neexistují léčiva, která by mohla pomoci. Ráda bych také zdůraznila význam, a předřečníci to již také učinili, význam souvislosti mezi profilaktickým použitím antibiotik eh, eh, ten přístup v návrhu není korektní, je třeba zajistit dobrý, dobrou ochranu zvířat, dobré zdraví zvířat a pokud dochází k tomu, že se prostě eh, jako na běžícím pásu podávají antibiotika zvířatům, tak to skutečně není v pořádku. Je třeba se zaměřit na životní podmínky zvířat a ne eh, na to, abychom, aby životní podmínky zvířat byly špatné a pak jsme to kompenzovali právě podáváním antibiotik. To skutečně je naprosto špatný přístup. Předložíme tady další pozměňovací návrhy, které ukážou, jak je souvislost mezi eh, MR, rezistenci na antibiotika a dalšími aspekty, a zejména tím, že živata skutečně velmi často nežijí v dobrých podmínkách, což právě vede k jejich zhoršenému zdraví. Takže je třeba se primárně zaměřit na zlepšení zdraví zvířat, na to, jak vypadá ustájení zvířat. Někdy zvířata skutečně žijí ve velice těsných stájích, nejsou ustájena tak, jak by to bylo vhodné, vzájemně se zraňují, to je typické například u prasat, Eh, zvířata tedy žijí na velmi malém prostoru, pak dochází k tomu, že se zraňují a pak se podávají antibiotika. Takže první krok musí být dobré životní podmínky zvířat. A ještě bych ráda zdůraznila, že je třeba, abychom skutečně zajistili to, že se zredukuje používání antibiotik ve veterinární medicíně. Není možné, aby veterináři měli dvojí funkci, aby na jedné straně předepisovali antibiotika a potom je prodávali a měli z toho zisky. To není možné. Tuto souvislost je třeba odpojit. Nemůžeme přeci jak si od veterináře požadovat, aby omezil používání něčeho, co mu přináší zisk, čeho žije. To skutečně nemůže fungovat. Děkuji vám. Další řečníkem je paní Straja Pirik. Děkuji, pane předsedo. Paní Grostet, především vám musím říci, že mám velkou radost, že mohu s vámi o tomto tématu prioritně jednat. Jak jsem již uvedla v minulosti, pocházím z Nizozemska a v naší zemi již po léta s politikou a e, zemědělci toto téma řešíme. Stalo se již mnohé v tomto ohledu v uplynulých letech. Zde bych chtěla si především následující skutečnost. Veterináři se často ocitají v negativním světle. V frakci EPP jsme k tomu uspořádali dokonce i slyšení, ale u nás doma eh, je to jinak. Veterinář je jakási osoba eh, důvěry. Pravidelně každé dva, tři týdny navštěvuje statky nebo chovy, kontroluje, provádí eh, šetření a pokud se tolik vydělává v chovu dobytka, proč se potom snižují příjmy veterinářů pravidelně o 55 Tady jde nejenom o informace pro zemědělce, ale eh, také eh, pro spotřebitele a máme ještě co dohánět, zejména v oblasti eh, zdraví veřejnosti. Důležitá je také kontrola dopravy krmiva. a také eh, v chovu telat v Nizozemsku je to důležité téma. Když provádíme eh, kontroly, eh, tak musíme po celé Evropě eh, situaci kontrolovat stejným způsobem. V Nizozemsku se kontroly provádějí velmi přísně, v jiných zemích jsou mnohem laxnější. Zdaleka nedochází k tak přísným kontrolám jako u nás v Nizozemsku. Takže dochází-li ke kontrolám, tak musíme postupovat všude stejně přísně a musíme také vědět, jak kontrolovat. Když se podíváme na čísla, a vidíme, že čísly nelze nic prokázat, tak něco není v pořádku. Už posledně jsem eh, uvedla, eh, že zejména oblast drůbeže sebou přináší eh, mnoho problémů. Paní profesorka Johana Finke nás nedávno navštívila a objasňovala nám tuto problematiku. Děkuji. A nyní poslední příspěvek paní Auken. Děkuji, pane předsedo. Já bych pouze velmi stručně podotkla jednu věc. V Dánsku jsme jedna ze zemí, které mají největší kontroly právě v oblasti používání léčivých přípravků v zemědělství. Myslím si, že v tomto hledu jsme jedna z nejlepších zemí, ale zároveň máme eh, i určité negativní aspekty. Například poukazuje na to, že v dnešních jedněch dánských novinách je obrázek na titulní straně, kde je dítě, které žije na venkově, pochází, žije v farmě, která se věnuje chovu prasat a toto dítě nesmí navštěvovat školku, protože žije v rodině, která vlastní farmu na chov prasat. A takovéto problémy máme například i v nemocnicích. Je tedy třeba jasně oddělit dva různé zájmy, které se střetávají. A to není otázka pouze morálky či charakteru lékaře či veterináře. Prostě musím zajistit to, aby veterinář žádný konflikt zájmů neměl. Nesmí tedy být zapojen do eh, průmyslu, farmakologického průmyslu, který vylábí léčiva. Prostě je skutečně zásadní zajistit, aby veterinář neměl střed zájmu. Je třeba toto zajistit samozřejmě také i pro lékaře, i tedy pro humánní medicínu, ale zejména pro veterináře. Toto by mělo být naší zásadou, která nás povede v našem jednání a mělo by to platit pro celou Evropu. Mělo by to být jasně stanoveno v evropském právu jako objektivní kritérium, mělo by to platit všude. Chceme jasný zákaz. Nesmíme, aby, nechceme, aby veterinární lékaři i normální lékaři byli nějakým způsobem napojeni na farmakologický průmysl. Děkuji. Děkuji vám. Máme zde i zástupce z eh, organizace ECDC a agentury pro eh, léčiva. Eh, a chci se zeptat, zdali by chtěli něco doplnit nebo okomentovat. Pokud nikoliv, žádné příspěvky z vaší strany, dobrá, tak postoupíme dále a rád bych předal slovo zástupci komise, panu Rýsovi. Máte slovo. Děkuji, Pane předsedo, děkuji paní zpravodajce a děkuji všem eh, členům parlamentu, kteří se zúčastnili této důležité debaty. Já eh, se vztahnu k řadě klíčových bodů eh, zprávy. První důležitá oblast debaty jsou definice, které užíváme, respektive navrhujeme v našem návrhu. Chtěl bych prohlásit, že Komise ráda pomůže e, e, radě a parlamentu shodnout se na definicích ale také chceme připomenout, že v zásadě definice e, nelze aktualizovat delegovanými akty. Jakmile jsou definice stanoveny, tak dopad těch definic zůstává zachován na několik let, ne desetiletí. Takže když jsme pracovali na tom návrhu, také jsme se snažili o lepší definici řadu bodů, což ale nebylo snadné. Ale samozřejmě v rámci možností učiníme vše, co je v našich silách, abychom v tomto ohledu vyšli vstříc. Další bod. Iniciativy ve vztahu k inovacím. I toto je komplikované téma a chtěl bych říci, že Pozměňovací návrhy mohou oslabit jeden z cílů navržených eh, komisí, a to je vývoj veterinární medicíny pro eh, malé živočišné druhy nebo malé druhy eh, zvířat. Tady mm, tedy by bylo otázkou, jak to zajistit a jak to sladit. Nicméně komise poskytne veškerou pomoc, abychom zajistili konzistentnost textu. Rádi bychom se podělili o naše poznatky v této oblasti. Antimikrobiální rezistence. Toto je také důležitá priorita pro Evropskou komisi a vítáme celou řadu návrhů v textu, které mohou posílit tento systém, ale opět musíme vnímat i omezení návrhu a vnímat systém jako celek, aby fungoval, protože je důležité, aby ustanovení, na kterých se shodneme, eh, byly sladěny a abychom zabránili zneužívání a nedobré praxi užívání mikrobiálních přípravků při léčbě e, zvířat. Dále paralelní e, dovozy a paralelní distribuce. E, tak, jak to předpokládá článek 115 a 116, tak komise nenavrhuje pravidla paralelním dovozu, protože jsme to nesledávali nutným, jestliže už národní pravidla platí. Pokud jde o distribuci, vítáme tuto myšlenku a pokud jde o dobrou distribuční praxi, na úrovni EU, tak tady máme dobré příklady z oblasti humánní medicíny, kde jsme vytvořili určitá vodítka komise v roce 2013 o dobré distribuční praxi. E, takže i zde budeme muset e, nalézt způsob, jak to uplatnit v tom konečném textu. Dále harmonizace. Komise si není jistá o tom, co je obsaženo v harmonizaci eh, podmínek použití versus harmonizace SPC, tedy které části SPC považuje zpravodajka za nevhodné pro harmonizaci. Ale samozřejmě bychom o tom rádi diskutovali, protože je to poměrně složitá oblast harmonizace farmakovigilance. Bereme na vědomí tento návrh, ale připomínáme význam eh, snižování regulační zátěže v rámci farmakovigilance a mm, zdůrazněme také potřebu konzistentnosti. Ta kombinace těch dvou systémů PCR a rizikovost eh, by neměly být dohromady neměly představovat větší zátěž, než je nutné. Dále využívání etiket kaskádovitě, tady také eh, vítáme návrh, pokud je o hodnocení eh, environmentálních rizik, sdílíme cíle neopakování ekologických studií, pokud je to nutné a samozřejmě zvážíme jakýkoliv realistický návrh k dosažení tohoto cíle. Kdykoliv to bude proveditelné, tak o to budeme usilovat. Samozřejmě eh, budeme také usilovat o pomoc a podporu ze strany Evropské agentury pro léčiva. A snad ještě poslední bod ohledně značení skutečně se vyslovujeme pro nejúčinnější a nejjednodušší požadavky eh, značení, eh, protože to také přispívá ke snižování administrativní zátěže podniku. A dovolte ještě poslední bod k veterinárním eh, lékařům, protože o tom se také debatovalo věříme, že tento návrh se netýká regulací profesí, ale léčivých přípravků a proto musíme zajistit, že veterináři eh, budou eh, nadále nezávislou profesí a budou přispívat k cíli, jednomu z cílů tohoto nařízení, to znamená k boji proti zneužívání antibiotik a k boji proti, anti, e, respektive proti antibiotické rezistenci. Děkuji a nyní dávám slovo zpět paní zpravodajce Grostet. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří vystoupili. Myslím si, že Souhlasíme s hlavními liniemi této zprávy. Jsem přesvědčena, že se nám podaří společně vypracovat nařízení, které bude účinné a užitečné a které umožní vyřešit eh, určité problémy, s nimiž se dnes setkáváme. Opravdu vám tedy děkuji. Zaznamenala jsem si všechny vaše poznámky a určitě se podívám na vaše pozměňovací návrhy, které předložíte a pokusíme se pracovat v skutku společně, abychom eh, měli co nejlepší nařízení. Já teď velmi rychle proběhnu několik otázek, které zde zazněly. Je pravda, že nebudu moci zajít do detailů. Vím, že stínový zpravodaj pan Tanasesku chtěl harmonizovat eh, opatření nebo předpisy na stahování nepoužitých výrobků a jejich používání. To podporuji, pokud jde o centralizovanou autorizaci. Tady souhlasíme s mnohými z vás. Je třeba podpořit používání centralizované autorizace. To je pozměňovací návrh 1, 44, 46, ale rozčíštěnost trhu vede k tomu, že je přece jen nutno zachovat decentralizované postupy, i když by bylo vhodné, kdybychom měli jenom centralizovaný postup. Myslím si, že musíme být opravdu pragmatičtí a pochopit, že v různých členských státech jsou různé postupy. Pokud jde o předepisování a prodej, samozřejmě v tom mém pozměňovacím návrhu 80 o tom hovořím, říkám, že je zde diagnostika ze strany veterináře, která je podmínkou po klinickém vyšetření nebo alespoň neustále zdravotní sledování včetně odpovídajícího zápisu. Problém toho rozdělení předepisování třeba ve skandinávských zemích, tam jsou na tom mnohem lépe. A tam eh, si myslím, že mají tu praxi lépe zavedenou. Dnes ovšem mně připadá velmi obtížné, než kvůli nemožné, toto oddělení zcela vypustit, protože farmáři mají problémy, my jsme o tom hovořili. Někteří zemědělci jsou třeba izolováni, jsou vzdáleni od jakékoliv lékárny, do no, které by si mohli zajít a potřebují, aby jim veterinář prodal odpovídající lék. Já se to snažím nějakým způsobem přesně eh, upravit, aby nedocházelo ke zneužívání. Dále, pokud jde o definici profilaxe, paní Paulsen, vy tam chcete zahrnout domácí zvířata, ty mazlíčky do zákazu, a já říkám, proč ne, máte pravdu. A máme pozměňovací národ 97, který o tom hovoří. Pokud jde o definici metafilaxe, tak bohužel je nutné, aby se zabránilo kontaminaci celého chovu. Někteří mě říkají, ale je třeba izolovat ta zvířata. Ano, ale záleží na typu chovu. Když se jedná o chov kuřat, tak rozšíření té choroby proběhne velmi rychle. A nemůžete izolovat jedno kuře od druhého. Když se jedná o skot, tak je to možná snadnější. Takže je třeba pochopit, že jsou zde velmi praktické problémy, které třeba vyřešit. Pan Heusling navrhuje izolovat ta nemocná zvířata? Já říkám ano, v jistých případech. Ale může to znamenat také velké náklady pro chovatele, zemědělce, takže jsou zde praktické problémy. Pokud jde o životní prostředí, jeho ochrana vám všem leží na srdci, já to chápu, já s vámi souhlasím. Já jsem navrhla tu environmentální monografii. Já to upřesním. Na to se mě ptal třeba paní Rivazy. Vyhodnotíme nejdříve tedy aktivní látku a potom samozřejmě hodnotíme také dopad produktu, včetně všech dalších složek, pomocných látek a tak dále. Může to být dvouetapové hodnocení monografie, aby se posoudil dopad aktivní látky bez ohledu na ten produkt a potom hodnocení dopadu podle jednotlivých produktů. To už by bylo odlehčeno, protože dopad eh, aktivní látky už by byl posouzen dříve. Je pravda, že to působí praktické problémy, to je jasné. A já prosím komisi, aby nám poskytla podrobnou zprávu, která nám umožní definovat praktické modality této otázky. Pokud jde o seznam rezervovaných eh, antibi- rezervních antibiotik, v eh, pozměňovacích návrzích 38 a 39 navrhuji, aby tento seznam byl založen na přísně vědeckých kritériích na základě Evropsk- doporučení Evropské agentury pro léčiva. Kolem tvorby tohoto seznamu existuje spousta nejistot, nesrovnalostí, nejasností a prosím komisi, aby nám řekla, co si o to myslí ona jaká kritéria chce použít pro sestavení tohoto seznamu. Zazněla zde ještě celá řada dalších věcí. Já nemohu hovořit příliš dlouho, nemohu se vyjádřit ke všemu, co zde zaznělo. V každém případě děkuji všem kolegům, jsem velmi spokojená s tím, že toto nařízení a tato zpráva vyvolává velký zájem chci říci kolegovi, který je zodpovědný za léčiva krmiva, že je opravdu dobré, abychom to sladili, aby oba tyto texty byly v souladu. Už jsme společně pracovali, budeme v tom i nadále pokračovat. Ještě jednou tedy. Děkuji za vaše příspěvky, budeme pracovat společně, doufám, že výsledkem bude dobrý text, bude to díky vám všem a já jsem opravdu otevřena všem vašim návrhům. Děkuji. Thank you very much, Anders, for the timetable of this uh, free... Teď se podíváme, jaký je harmonogram pro další práci. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 15. června v 16 hodin. Výměna názorů o pozměňovacích návrzích 15. a 16. července. Přesné datum bude ještě upřesněno. Předpokládáme, že na výboru Envy se bude hlasovat 22. září, to znamená po letní přestávce. A zatím ještě nemáme žádnou informaci o tom, kdy se bude hlasovat na plenárním zasedání. Ale to záleží na dalších krocích. Děkuji všem za účast v této diskusi. Děkuji také zpravodajce, stínovým zpravodajům i ostatním členům výboru a teď se přesuneme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je změna nařízení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 Děkuji, pane předsedo. Především, jak ještě zaznělo na zasedání tohoto výboru, považuji za pozitivní krok komise učinit návrh odpojit autorizaci eh, trhu od eh, autorizaci pro eh, humánní a veterinární léčivé přípravky vzhledem ke specifickým potřebám veterinárního sektoru. E, také e, souhlasím s tím sladěním s Lisabonskou smlouvou, ale jak asi vidíte, z mého návrhu zprávy stále ještě je co zlepšovat. Nesouhlasím s návrhem komise v tom, že struktura e, poplatků, které se mají odvádět eh, agentuře a také odměny pro národní orgány by měly být stanoveny prováděcím nařízením. Parlament by měl být zcela a plně zapojen do stanovování agenturních poplatků a sice prostřednictvím řádného legislativního postupu. Dále navrhují pozměňovací návrhy k eh, vyjasnění eh, principu platby odměn, respektive poplatků pro agentury, respektive agenturu. Je tam tomu věnováno několik odstavců, pokud jde o e, poplatky, které se mají odvádět za veterinární, ale i humánní léčiva. Je důležité také oddělit jednotlivé druhy příjmu nichž vzniká potom rozpočet agentury. Další pozměňovací návrhy se snaží zajistit, aby stávající nařízení bylo v souladu s finančním nařízením, tak aby byl přístup k jiným zdrojům financování pro agenturu financování, které umožní realizaci e, různých projektů veřejného zdraví a také realizací eh, rámcového programu 7. A je tady také eh, role eh, Evropské agentury, pokud jde o dozor a dohled skrze centralizovaný postup. Také jsem zdůraznil přechodnou roli stávajícího nařízení pokud jde o obecný e, e, režim poplatků a také e, farmakovigilanci. Toto nařízení by mělo zůstat právním základem až do revize nařízení 297 anebo do schválení jiných poplatků a jejich uvedení v praxi. Děkuji vám. Děkuji a nyní se obracím eh, opět na stínové zpravodaje. Prvním příspěvkem eh, je příspěvek EPP paní Krostet. Děkuji vám. Já tady nejsem vlastně stínovou zpravodajkou, to je kolegyně Čírio, ale dnes zde není a tak ne, eh, tedy kolega Čírio a tak mě poprosil, abych ho zastoupila, což učiním s velkou radostí. Musíme mít eh, samozřejmě jistou koherenci mezi všemi těmito texty, které se týkají podobného tématu. Pan Širiu eh, bych chtěl poblahopřát panu Taneseskovi k jeho zprávě, naprosto souhlasí s orientací zprávy a eh, děkuje panu zpravodaji za dobrou spolupráci. Pan Šírio, stejně tak jako pan zpravodaj, má obavy z dvou specifických věcí. Za prvé, poplatky pro Evropskou eh, agenturu pro léčivé přípravky v oblasti veterinární. Podle návrhu komise tyto poplatky mají být stanoveny v prováděcím aktu. Pan Círio si přeje, aby ale komise předložila nový legislativní návrh. A další věc, která zbuzuje obavy, to je prodloužení kompetencí komise není, v původním návrhu není vůbec žádné omezení. Pan zpravodaj navrhuje omezení na pět let a pan Sirio by rád vyšel komisi vstříc a sice souhlasí s jistým časovým obdobím, omezením, ale je toho názoru, že ta lhůta by měla být delší než pět let. Takže se trošičku odchyluje od toho, co říká pan zpravodaj. To jsou tedy poznámky stínového zpravodaje, za EPP. Děkuji. A jako další je pan Pěcha Zécer. E Děkuji vám, pane předsedo. Úvodem bych chtěl poděkovat zpravodaji. Oceňuji jeho angažma ve věci za sebe, ale také jménem skupiny EKR chci vyjádřit podporu zprávě. Myslím, že jde o velmi rozumný přístup, který eh, zpráva uplatňuje ve vztahu k tomuto zákonnému aktu. Eh, také eh, akceptují ten princip odpojení pokud jde o udělování eh, registrace pro humánní a veterinární léčiva, ale jsou zde určité ehm, pochybnosti nebo starosti, například nebudeme mít co dočinění se snižováním eh, eh, norem. Existují generika mm, už mm, po dlouhou dobu, mm, které asi problémy nebudou působit, ale pokud je o inovace, možná tady budeme mít určité problémy. A také v případě antibiotik. Domnívám se, že v případě inovativních produktů a antibiotik by postupy měly být kompatibilní s těmi postupy, které se uplatňují v případě humánních, eh, humánních léčivých eh, přípravků. Podporuji strukturu poplatků. A také pokud jde Evropskou agenturu pro léčiva a příslušné orgány členských zemí. Tady je na místě harmonizace, pouze pak dosáhneme také koncenzu eh, který bude přijatelný eh, jak pro průmysl, tak i pro naše eh, jednotlivé národní vlády. Protože je zjevné, že Eh, průmysl bude nést značný podíl nákladů, zejména pokud jde o eh, takzvané eh, nikové produkty. Ale mám určité pochybnosti, pokud jde o transparentnost. Tady mám na mysli zejména článek 6.7 odstavec 3. Ve třetím odstavci se objevují jiné služby poskytované agenturou. Co to přesně znamená jiné služby? Jaké jsou to služby? Když zohledníme různé možnosti interpretace, tak to může vést ke zvýšení nákladu, k neuměrnému zvýšení nákladu pro producenty. Myslím si, že to vyžaduje vyjasnění. Když jsem hovořil o té předcházející zprávě, paní Grostet, tak už jsem se zmínil o tom, že je třeba vytvořit databázy, kde by byly tedy i informace, tedy letáčky, které se týkají účinku a také rozdělení léčiv na lidské a zvířecí. Myslím si, že to bude čitelnější, lépe dostupné jak ze strany pacientů, tak i ze strany spotřebitelů. Tím tedy myslíme veterináře a zemědělce. Pokud jde o věci, které s tím souvisí, znovu bych chtěla upozornit na platby. Platby nebo poplatky při vstup veterinárního léku na trh. Ty tedy musí být odpovídající. My jsme hovořili i s veterináři. Musíme být na paměti, že veterinární léčivé přípravky to vyrábí hlavně malé a střední podniky, nejsou to obrovské koncerny, takže je třeba s těmi poplatky opravdu opatrně, aby ten sektor mohl část prostředku vynaložit také na financování výzkumu a rozvoj svých produktů. Ty poplatky musí být přijatelné a rozumné. aby se nevyloučila možnost vést výzkum a pracovat na rozvoji. Děkuji, v rámci frakce určitě předložíme pozměňovací návrhy a znovu ještě gratuluji panu Tanasesku a děkuji mu za odvedenou práci. Děkuji vám. Další řečnice za ALDE je paní Meissner. Děkuji vám, pane předsedo, a také eh, jménem ALDE děkuji panu zpravodaji. Tady jde o víceméně odborný materiál, který je propojen s tím předchozím, v tomto konkrétním případě ale o odpojení registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků v jednom nařízení. A to je užitečné nejenom pro odvětví, Jde o to odstranit veterinární léčiva přípravku z textu a je to také sladění s Lisabonskou smlouvou. To je zcela správné. Já zpravodaje podporuji téměř ve všem, co učinil a navrhl také, pokud jde o regulační poplatky, komise navrhla, aby tak jako doposud to mm, bylo v takzvaném counter-regulation, ale já se domnívám, že by to mělo zůstat v rámci postupu spolurozhodování parlamentem a to považuji za smysluplné. V podstatě už nemám co dodat, to byly ty hlavní body celé této zprávy a tedy s napětím očekávám další diskusi. Děkuji. Děkuji vám. A dalším řečníkem je stínový zpravodaj zelených pan Hojsling. Děkuji. Já bych chtěl velmi poděkovat panu zpravodaji za spolupráci. V mnoha bodech se shodneme, je to velmi technická zpráva, ale to ještě neznamená, že by na ní bylo kvůli tomu méně práce. Ani není taková poznámka k tomu systému té monografie. My bychom bývali byli rádi, kdyby ty informace o aktivních látkách ve veterinárních prostředcích byly spírány centrálně a pak poskytovány k dispozici členským zemím. Také bychom měli ulehčit členským zemím využití a také sběr takovýchto údajů. Databáze aktivních látek musí být vybudována a pro všechny musí být přístupná bezplatně. A také se musí pravidelně aktualizovat. To je, myslím, zásadní. To je centrální bod, tak abychom skutečně měli něco, co nabídneme veřejnosti, aby skutečně docházelo k výměně informací a k větší informovanosti veřejnosti. Pro nás je to velmi důležité. Já prosím, aby to bylo do zprávy ještě zahrnuto. Děkuji. Thank you, Mr. Hoisling, and now... Děkuji, pane Hoislingu A nyní za RTD pan Pedicini. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. I my si velmi ceníme návrh eh, pana Tanaseska kvůli obecným liniím. V zásadě souhlasíme se všemi návrhy, které jsou ve prospěch právního řešení předpokládající plné zapojení Evropského parlamentu. Nový návrh nám musí poskytnout maximální reprezentativitu, pokud jde o postupy na autorizaci veterinárních léčiv, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, pokud jde o změnu odpovídajících aktů, tak eh, to bude na komisi a radě, ale musíme si uvědomit, že my jako výbor Envy budeme kontrolovat všechny tyto akty v přenesené pravomoci. Když eh, budeme považovat eh, za vhodné, tak se obrátíme na plenární zasedání a budeme konkrétně informovat o jistých eh, delegovaných aktech, které budeme chtít stáhnout. Ještě se ale musíme ten návrh prostudovat. Děkuji, pane Pedicini. A nyní bych chtěl požádat zástupce komise, pana Rise, aby se vyjádřil. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také eh, všem zpravodajům a diskutujícím. Samozřejmě sdílíme eh, názor, že je důležité mít vhodné vazby a eh, reference mezi těmi dvěma eh, zákonnými akty a domníváme se, že ty vazby už existují, ale samozřejmě jsme připraveni hledat lepší způsob mm, to doložit společně s Evropským parlamentem a radou důležitý bod, který byl nadnesen zpravodajem ohledně způsobu strukturalizace regulačních poplatků. Tady odkáží opět na rozhodnutí soudu z roku 2012, kde eh, bylo konstatováno, že Tady je implementační eh, pravomoc eh, komise stanovování poplatku a také agentur. Když eh, zkoumáme, které agentury respektive, že komise má již pravomoc specifikovat poplatky, zejména ehm, ve vztahu k chemické agentuře nebo agentuře pro chemikálie, to už bylo učinno v roce 2012, později v další agentuře v roce 2014 a pak eh, v roce 2012 eh, v oblasti finančních trhů, ehm, tak takový ehm, takovým takovýmto způsobem ten systém funguje. Takže mohu pouze eh, stvrdit ehm, to, co navrhujeme ve vlastním návrhu. Pokud jde o přechodné ustanovení článku 70 nebo 17a eh, zpravodaje, to ale eh, eh, neobráží stávající režim poplatků. Ten článek, respektive obsah článku 70a by spíše měl být zahrnut do úvodních ustanovení. Dále pak eh, rozpočet agentury. Eh, komise pomůže parlamentu a radě eh, domluvit se na správném znění ehm, těchto dvou odstavců, aby to lépe odráželo vlastně povahu rozpočtu agentur, aniž bychom ohrozili tím mandát agentury a také legální rámec a pravomoce působení agentury. Eh, samozřejmě, že všechny detaily eh, rádi projednáme se zpravodajem. Děkuji vám. Děkuji, pane Rysi, a nyní se vrátíme eh, ke zpravodaji panu Tanaseskovi. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem kolegům a komisi za jejich vystoupení. Těším se na vaše návrhy a příspěvky až eh, do lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů. A mám za to, že ten začátek byl dobrý. A když budeme pracovat společně, bude to základem pro dobrou zprávu, alespoň doufám. Ještě jednou děkuji za vaše příspěvky a těším se na další. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem za účast v rozpravě. Harmonogram vypadá následovně. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 15. června v 16 hodin. 15. června do 16 hodin. Hlasovat ve výboru Envy se bude 22. září. To není tak překvapivé, je to stejné jako předcházející zpráva. A znovu ještě tedy nevíme, kdy se bude hlasovat na plenárce. A teď se dostáváme k našemu dalšímu bodu, a to je snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel. Máme zde zpravodaje za EPP, který zde ovšem dnes nemůže být. Je to tedy pan Des a zastupuje ho pan Linz. Takže pane Linci, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové. Jak právě řekl pan předseda, kolega Albert Des bohužel se dnes nemohl dostavit a proto mne poprosil, abych zde představil jeho zprávu. Jedná se o spíše technickou zprávu a proto prosím o pochopení, že poznámky Alberta Dese vám nyní prostě přečtu. Návrh se stává v celé řadě různých relativně heterogenních opatření, jejich cílem je zejména to, eh, snížit emise vozidel, které škodí lidskému zdraví. Detailně se jedná o opatření, které se týkají stanování konkrétních mezních hodnot pro emise NO2 v širším kontextu celkových emisí NOx. Dále zrušení mezní hodnoty pro amaniak u spalovacích motorů těžkých nákladních vozidel za třetí. Změna mezních hodnot emisí při studeném startu Eh, to je opatření na přizpůsobení mezní hodnoty pro emise všech uhlovodíků THC a da, s cílem usnadnit zavádění vozidel na zemní plyn. Dále opatření zaměřené na přidání metanu jakožto ekvivalentu skleníkového plynu do výpočtu celkových emisí CO2, které musí každý výrobce automobilů dodržet. A za páté, možnost rozšířit skupinu vozidel, která mohou spadat do působnosti pravidel pro emise určených pro lehká vozidla, z vozidel o váze do 2840 kg na vozidla o váze až 5000 kg. Další skupina opatření, která jsou spíše čistě technické či regulační povahy, je tvořena určitým počtem případů, ve kterých je navrhováno za prvé sladit výkonné pravomoci ve stávajících legislativních aktech s Lisabonskou smlouvou a za druhé zavádějí se určité nové výkonné pravomoci jakožto nástroj pro provádění některých nových navrhovaných opatření. Opatření na zlepšení kvality ovzduší je v zásadě třeba vítat. Čím dál tím více lidí, jak si eh, žije ve velkých evropských aglomeracích, je tam čím dál tím více provozu na silnictví a proto se musíme zamyslet snížit zatížení eh, životního prostředí, které vzniká právě používání vozidel, abychom omezili negativní dopady na zdraví občanů. Pouze to z dlouhodobě lidska povede k městech, kde se nám bude eh, žít lépe a která, eh, ve kterých bude udržitelný životní styl. Na druhé straně není třeba, aby byly nuseti výrobci automobilů k zavádění opatření, které by pro ně znamenalo nepřiměřenou zátěž. Musíme si mít vědomi toho, že sektor eh, tento, tedy výroby automobilů, nadále má potíže překonávat krizi a že dodatečné náklady a byrokratická opatření mm, nesmí být eh, příliš široká, je třeba je tedy co nejvíce omezit. Proto zpravodaj se zaměřuje na určité specifické aspekty návrhu komise a také již předložení pozměňovacích návrhů. Spravodaj E, si myslí, že by se neměl tedy metán sám e, jak si vypočítávat jako ekvivalent CO2, protože metán sám o sobě není znečišťovací plyn a nepředstavuje hrozbu pro lidské zdraví. E, auta na zemní plyn ovšem vypouštějí asi přibližně o 25% méně emisí CO2, než je tomu u benzínových automobilů. Momentálně se ale pouze spekulovat o tom, jaký podíl na trhu budou mít budoucnou vozidla na zemní plyn. Vozidla na plyn momentálně jsou pouze velmi malou okrajovou část část eh, využívaného vozového parku. Výsledky testů uskutečených eh, eh, emisí při jízdě, skutečně jízdě, navíc jak si vytváří určitou nejistotu o tom, jak vůbec máme hodnotit vypočítávání emisí nejenom metanu. Proto by zpravodaj upřednostnil, kdyby tato malá kategorie vozitel, která nepomáhá ke snižování emisí celkem skleníkových plynů, nebyla tedy již od počátku znevhodnělá. Mám zde přeskum ehm, předpisů hlavně o dvě, které se týkají užitkových vozidel a tady je důležité, aby komise měla možnost eh, přijít s odpovídajícími pozměňovací návrhy a právní předpisy, stanou-li se emise metanu problémem. Dále, Rozšíření skupiny vozidel, které mohou na žádost výrobce spadat do pravidel pro lehká vozidla, jde správným směrem podle zpravodaje. Zpravodaje by si ovšem přál toto spektrum ještě rozšířit až na mezní hodnotu 7500 kg. Takto je možné zamezit dodatečným zdvojeným postupům schvalováním a dalším zbytečným správním krokům. Amoniak NH3 e, vypouští těžká nákladní vozidla dýslová. Tady je tedy důležité, abychom se tedy zaměřili na snížení takovýchto emisí. Takzvané močovinové čidlo se tedy používá jakožto reagens. Takovéto těžké nákladní vozidla e, která eh, jezdí na zemní plyn, ovšem nepoužívají amoniak. Amoniak je zde přímým důsledkem spalování samotného zemního plynu. Pokud tedy pro těžká nákladní vozidla s zážehovým motorem, tedy se svíčkami zážehovými, si tam necháme eh, ty emise pro amoniak, ty mezní hodnoty, tak by to nebylo vhodné, protože by to znamenalo diskriminaci, diskriminaci této kategorie a zabranilo by to vývoj, vývoj alternativním pavilnu, palivovým technologiím, jako je LPG nebo zemní plyn. Hodnota Amerikelku pro zážev hodnotu by proto měla, jak navrhuje komise, být odstraněna. Stávající hodnota 10 ppm pro vozidla se vnětovými motory, tedy motory dýzlovými, která představují většinu vozového parku, by měla zůstat v platnosti. Co se týká soulad, eh, uvádění do souladu s Lisabonskou smlouvou, zde návrh chce sladit postupy projednávání ve výboru s akty přenesené pravomoci a prováděcími akty podle způsobu práce Evropské unie. Komise by tak tedy měla pravomoc přijímat takovéto akty s ohledem na značný počet pravidel postupu a mezních hodnot, spojených s uplatňováním standardů Euro 5 a Euro 6. Jak je to molka většiny právních aktů, komise by měla mít kompetenci pro to, aby mohla přijímat akty v přenesené pravomoci již od vstupu předpisu v platnost, a to do 30. června 2019, což je konec volebního období a ne tak, jak bylo původně navrženo, aby to bylo na období časově neurčité. Rádě by se měla rovněž uplatnit standardní opatření týkající zprávy komise o přenesení pravomoci a automatického prodlužování období přenesení pravomoci. Pokud by se měly nějaké dotázky, mm, obraťte se na mě a já to potom přímo prohovořím s panem Desem. Děkuji. Děkuji vám a e, za frakci SND má slovo paní Dali. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych v úvodu podpořila výrazně jakákoliv konkrétní opatření, která eh, může eh, přispět ke snížení eh, znečišťujících eh, látek a ke zlepšení ovzduší a o to usilujeme. Samozřejmě také podporujeme akci EU zaměřenou na další definování eh, elementů znečišťujících a technických, pardon, toxických emisí a také další technologický vývoj, ale musím konstatovat, že mám hlav, velké pochybnosti, pokud jde o metodu uplatňovanou komisi, to znamená um, nadmíru delegovaných aktů, absenci um, studií hodnocení uh, dopadu, uh, zejména ve vztahu k odborným návrhům uh, a také nedostatek technického vysvětlení v hodnocení dopadu. A uh, chtěla bych uh, poukázat na šest hlavních uh, otázek nebo problémů, problému. Eh, eh, začnu s těmi horními mezními, eh, mez, mezi, mezmi. V některých případech stejný typ vozidla vyžaduje dvojí testování a to zjevně působí značné náklady pro výrobce, aniž by to poskytlo určité ekologické výhody. Ale zpravodaj eh, navyš, navrhuje navýšení těchto horních eh, limitů na 7500 kg. Já mám ale o tom vážné pochybnosti a eh, upřednostnila bych zachování toho stávajícího stávající hmotnosti, tedy aby nebylo rozšířeno nebyla rozšířena mezní hodnota na 7500 kg. Dále limity amoniaku. Tady jde o to eh, vyloučit eh, eh, těžká nákladní vozidla s naftovým motorem vypouštějící amoniak. Tato otázka již byla nadnesena během diskuse o regulaci 595, ale bylo to pak vypuštěno z konečného změní nařízení Třetí bod se týká e, nízkých, e, nízkoteplotních emisních limitů. E, stávající limity pro uhlovodíky už neodrážejí vědecký pokrok a celkové emise NOx nebyly dosud definovány, respektive jejich hodnoty. Domnívám se, že revize revizi limitů by měla předcházet eh, rozsáhlá studie hodnocení eh, dopadu nejenom pro NOx, ale také pro kysečník uhličitý. Další bod eh, se týká lehkých užitkových vozidel. Tady se domnívám, že věc je značně problematická, zejména pokud jde o městské oblasti. E, zajištění e, použití moderní technologie by e, nemělo vyústit ve zvýšení emisí kysličníků uhličitého tyto hodnoty jsou již stanoveny v nařízení Euro 6. A také se domnívám, že by to tedy mělo být změno. V tomto ohledu souhlasím se zpravodajem, podporuji návrh komise, ale myslím, že potřebujeme žádný legislativní postup, protože eh, limity emisí nemohou být vnímány jako nepodstatné prvky nařízení. Vždy eh, byly rozhodovány v postupu spolurozhodování. Abychom mohli provést hodnocení dopadu a hodnotit eh, náklady limitu kysličníku uhličitého, tak je to nezbytné nezbytné. Pátý bod se týká metanu, který eh, je eh, považován za skleníkový plyn, to znamená je eh, rovnocenný s kysličníkem uhličitým, ale není v nařízení pojednán metanové emise Eh, by měly být v tomto mm, ohledu také eh, zahrnuty do nařízení a to by mělo také usnadnit přístup eh, vozidel na zemní plyn na trh. Dále odpovídající indikátory, ty jsou již povinné a Jde také o studie, které také ukazují eh, využívání eh, dvojího měření. To ale zcela chybí v návrhu a chtěla bych, abychom to znovu zapracovali do nařízení, protože tato technologie již existuje a může být dostupná pro všechny řidiče s malým nákladem. A závěrem bych chtěla ještě zdůrazňovat, že komise eh, si žádá pravomoc eh, vydávat nebo schválit alespoň 10 přenesených aktů přenesené působnosti, ale tím pádem snižuje praktický obsah legislativního aktu, v tomto případě nařízení. A já bych eh, se chtěla chtěla držet legislativního postupu a to přísně v tomto ohledu. Myslím, že tento přístup podpoří také zpravodaj a místí noví kolegové zpravodajové. Těším se na těsnou spolupráci s panem Desem. Děkuji vám, paní Dali. A chtěl bych nyní se zeptat členů, respektive požádat členy, aby laskavě mluvili eh, pomalej, protože jinak dojde k problémům s tlumočením pozice. Alde přednese další kolega. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím mluvit pomalu. Náš stínový zpravodaj Nils Torvalds zde bohužel nemůže být, tak mě požádal, abych vystoupil místo něj. Mám k tomu několik poznámek. Hlavním cílem je emise oxidu dusíku, tedy NOx. A to si myslím, že je velmi dobrý cíl. Když se podíváte na zprávu VHO z minulého týdne, kde se znovu zdůrazňují obrovské náklady pro společnost, které tedy představuje znečištění ovzduší, Celkové znečištění nebo celkové náklady na znečištění je 1,4 bilionů, to znamená 10 HDP. A já jsem trošku překvapen, když si ve vysvětlujícím prohlášení zpravodaje čtu, že v zásadě vítá opatření na zlepšení kvality ovzduší. Myslím si, že je to velmi, velmi důležité téma a samozřejmě také směrnice o národních emisních stropech je předmětem, nebo tedy polem k diskuzi o znečištění ovzduší, ale i toto je důležitý prvek. Já jsem také trošku překvapen tím, co píše zpravodaj ve svém vysvětlujícím prohlášení o automobilovém průmyslu. Já vidím, že se historie opakuje. Pořád slyšíme, jak automobilový průmysl pláče, když diskutujeme o nižších emisních limitech. Že je pro ně nemožné dosáhnout těchto limitů do budoucna, po každé vidíme, ale že jsou více než schopni těchto cílů dosáhnout. Když se podíváte na emise CO2 z automobilové dopravy už v roce 2014, dosáhli nižších emisí, než je cíl pro rok 2015. Takže automobilový průmysl je více než schopen dosáhnout mnohem vyšších cílů. O této zprávě si myslím, že je důležité, abychom dosáhli rovnováhy. To je také sdělení, které vám chtěl předat náš stěnový zpravodaj, pan Torvalds. Za ALDE předložíme několik pozměňovacích návrhů ke zprávě. Těšíme se na velmi konstruktivní práci. Thank you very much and, uh... Děkuji a nyní pan Taylor za zelené. Děkuji, pane předsedo. Předřečníci se zmínili o obrovském dopadu na lidské zdraví znečištění ovzduší a také o nedávné studii VHO, kde je vyčísleno, jaké náklady přináší znečištění ovzduší. Je to více než 1,6 bilionů dolarů. Znečištění ovzduší je příčinou 600 tisíce předčasných úmrtí a také celé řady onemocnění kvůli znečištění ze silniční dopravy. Jednak zde tedy máme snižování emisí uhlíku, to je kriticky důležité, ale zároveň plyny, které poškozují dýchací systém, jsou hlavně produkovány dopravou. Tak je třeba tedy provést změnu standardu Euro 5 a Euro 6. Ty jsou příležitosti, jak se zaměřit na výsledky v reálném světě, ne na výkonnostní testy. Návrh komise neuvádí žádná opatření na snižování emisí. Obsahuje pouze opatření na flek, pro flexibilitu pro producenty, pro výrobce členských státech jsou zde navrhované výjimky pro auto jezdící na zemní plyn. A je zde také návrh na aktiv přenesené pravomoci. Návrh eh, odstraňuje emisní limity pro amoniak, eh, tím pádem dává preferenci autům jezdícím na zemní plyn. My si myslíme, že to neovlivňuje lidské zdraví. Nicméně to není pravda. Má 24krát větší dopad než CO2 na klimatickou změnu. Takže je to silný skleníkový plyn, a my bychom v každém případě měli usilovat o technologicky neutrální přístup. Komise navrhuje zavedení několika emisních limitů pomocí aktu přenesené pravomoci, ale nejsou zde žádná hodnocení dopadů, to je nedostačující. Nedává nám to dostatečné znalosti, abychom mohli komisi dát tuto pravomoc ten návrh míří tak nízko, že my jako výbor Envy bychom měli zvážit odmítnutí celého návrhu. Návrh zpravodaje nedělá nic proto, aby zlepšil ubohý návrh komise a zavedl nějaké návrhy na snížení emisí. My chceme, aby zde byly pro určité kategorie automobilů zavedeny povinné měřiče spotřeby a zařízení na snížení spotřeby paliva. I když všechny tyto indikátory a měřidla budou hodnocena pozitivně, nebo byla hodnocena pozitivně v hodnocení dopadů, které provedla komise, tak nejsou vůbec obsaženy v tom návrhu. Jediný návrh, který tady je, se týká testování. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A za EFDD paní Evy. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji za jeho návrhy. Nechce zavádět eh, žádná odstrašující opatření, pokud jde o používání metanu jako paliva. Má nejnižší obsah CO2 ze všech eh, fosilních plivů, plynů. Metanová vozidla nejen snižují emise CO2, ale také těch eh, drobných eh, částeček. Nicméně nepopiratelné, že ve strategii boje proti klimatickým změnám je nutné omezit také emise metanu, které mají 70krát větší eh, působnost na klimatickou změnu než CO2. Návrh je zde omezení na 7,5 tun u těch vozidel, my jsme pro. Také je dobré stanovit eh, přesnější limit pro komisi, pokud jde o vydávání aktů přenesené pravomoci, kterými se určí nové limity. Myslíme si ale, že toto je jeden z textů, kde akty přenesené pravomoci změní podstatnou část těchto nařízení. A proto si myslíme, že není dobré vyzvat komisi k tomu, aby zvážila možnost uvažovat o nových limitech prostřednictvím běžného legislativního postupu. Jedná se o návrh, který má určit limity emisí, to znamená, není to rozhodně žádný sekundární údaj. A zřejmě by nebylo dobré ponechat to pouze na aktech přenesené pravomoci. Děkuji. Děkuji vám. A nyní příspěvek od jednotlivých členů výboru. Zatím vidím, že se hlásí pouze eh, jedna členka, paní Meissner. Děkuji. Já jsem se přihlásila o slovo, byť se jedná velmi odborný materiál. Já jsem ale také členkou výboru pro dopravu a tam eh, na tom také pracuji. Eh, zaznělo zde již mnohé a proto se omezím na několik komentářů. Je správné, abychom eh, se podívali eh, skutečně důkladně na vozidla, která znečišťují nadměrně eh, ovzduší, že se zaměřujeme například na emise NOx, o jejich dopadu na lidská zdraví víme mnohem. Za druhé, jak pan kolega Taylor řekl, že CO2 není jako takový škodlivý, ale má rozhodující vliv na klima ale v tomto případě se spíše řídím návrhem pana Dese, protože metan je v tomto případě eh, vypouštěn vozidly na zemní plyn, ehm, které představují pouze malý podíl. Chceme to rozšířit. Celkově existuje také infrastruktura pro alternativní eh, pohonné hmoty, k čemuž patří také LPG a doufáme, že takových nákladních vozů přibude a ehm, bude možné do toho eh, zahrnout i ehm, emise metanu, ale zatím je tento podíl velmi malý a proto je otázkou, zda máme něco podnikat. A to třetí eh, se týká takzvaného eco-drivingu. Je to samozřejmě eh, rozumný návrh, který v zásadě eh, by měl být zahrnut do mm, každé výuky mm, v autoškole a mm, technicky je to také proveditelné. Řidiči budou mít více pod kontrolou, snažit se rozumně řídit a jezdit, aniž by nadměrně eh, ovlivňovali ovzduší. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Nevidím žádné další přihlášky o slovo a proto se obracím na komisi a eh, chtěl bych požádat pana Petinelliho, aby nás zasvětil do pozice komise. Ano, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, zaprvé vám děkuji za příležitost zúčastnit se eh, prezentace návrhu eh, zprávy a eh, také bych chtěl poděkovat zpravodaji za přípravu tohoto návrhu zprávy, který podle nás do značné míry sdílí cíle komise pokud eh, jde o omezení eh, těch mezních hodnot eh, emisí, které skutečně nadměrně přispívají ke znečištění ovzduší. Dovolte, abych stručně okomentoval některé návrhy zprávy. Komise vítá podporu zpravodaje po certifikaci vozidel. Očekává se, že díky těmto opatřením, aniž by došlo ke snížení ochrany vzduší a zvýšení, dojde ke snížení nákladů. Eh, pokud jde o delegaci eh, pravomocí komise, považuje původní návrh za vhodnější k, eh, v tomto ohledu. Nicméně komise chápe záměr zpravodaje omezit období a poskytnout větší rozšíření Pozměvací návrh, který komise považuje za nejproblematičtější, je odstranění metodologie k výpočtu dopadu eh, skleníkových eh, plynů meto, metanu. Eh, komise to bere na vědomí, ale považuje záměr Evropského parlamentu za ne zcela srozumitelný. Ten princip byl zaveden, abychom brali v potaz škodlivý dopad metanu a abychom zabránili nadměrný eh, dopad nebo nadměrné znečištění metadu. Proto komise musí dále posoudit eh, eh, dopady tohoto návrhu. A nakonec určité požadavky na spotřebu pohonných hmot a ukazatelů tato zařízení jsou eh, relevantní pro snížení spotřeby než pro měření emisí. Takže budou eh, lépe na místě eh, v úpravě o emisích CO2 než v tomto nařízení, kde jde zejména o znečišťující pohonné látky a emise z nich. Děkuji vám. Děkuji, pane Petinelli. přejeli si to pan Linz, tak mu opět dávám slovo. Byla stručně bych to schrnul. Samozřejmě nebudu tady rozebírat eh, obsah jednotlivých poznámek, nebudu předjímat pana zpravodaje, ten bude jistě velmi potěšen vašimi pozměňujícími návrhy, vím, že je tady ještě potřeba mnohé věci prodiskutovat, například metan. Ale v podstatě vidím schodu v počtu delegovaných právních aktů, že máme pocit, že je jich příliš mnoho a dále třeba ještě diskutovat o tématu, jaká užitková vožidla do eh, kolika kil mají tedy spadat do té kategorie, ale jsem si jist, že pan zpravodaj po lhůtě pro předkládání pozměňovacích návrhů bude jistě ochoten s vámi o tom všem hovořit a bude se snažit nalézt nějaký vhodný kompromis. Děkuji. Děkuji vám, pane Linci. Pokud jde o časový harmonogram, pozměňovací návrh, respektive termín pro eh, podávání pozměňovacích návrhů je 19. května do 12. hodiny dopoledne a dále projednání pozměňovacích návrhů, pokud eh, vůbec nějaké budou, je 25. Květ, eh, června schvalování ve výboru Envy je plánováno na 15. července a hlasování na plenární schůzi se očekává v říjnu 2015, takže v letošním říjnu. A nyní můžeme postoupit dále k dalšímu bodu, který se týká udržitelné městské mobility. Je to těsně spjato i s předchozím bodem Napřed bych chtěl eh, dát eh, slovo paní navrhovatelce Leonoře Evy. Děkuji, pane předsedo. V následujících 40 letech více než 2,4 miliard lidí bude žít ve městech. 90 populace bude právě v rozvojových zemích. Máme tedy před sebou obrovské výzvy, pokud jde o udržitelnost sociální, environmentální a ekonomickou. Kvůli urbanizaci a také mobilitě, která s tím úzce souvisí. V Evropě 70 obyvatel žije ve městech a dopady demografických, socioekonomických změn, jako je stárnutí populace nebo migrace, mají velkou důležitost a budou ovlivňovat různé situace, vytvářet různé situace na základě různých přístupů. 90 evropských obyvatel je ale vystaveno vyšším než bezpečným koncentracím znečišťujících látek. To je údaj, který nás vede k zamyšlení. Vyplývá to z toho, že 96% dopravy v Evropě pořád ještě závisí na ropě a jejich derivátech. To paradoxní situace, protože 45% obyvatel se přesouvá v rámci měst na délku kratší než je 5 kilometrů a dobře 40% se přesouvá na vzdálenost kratší než 20 kilometrů, takže je jasné, že města musí přinést odpověď na problém mobility. Ve městech problém zácpy, městské zácpy, má dopad na životní prostředí, především v oblasti tedy znečištění ovzduší, o tom jsme hovořili před chvílí. městských oblastech je 23 emisí CO2 z dopravy, ale také akustické znečištění, hluk, podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí, která uvádí ve své poslední zprávě, že dopad akustického znečištění na lidské zdraví je odhadován z 90% na problémy způsobené silniční dopravou a potom bezpečnost na našich silnicích. Evropa se vyjádřila různými způsoby. Máme Bílou knihu, Evropský parlament má různá usnesení, Evropská unie přijala balíček městské mobility. Je to tedy určitě otázka kompetence Evropské unie, i když opletňování eh, strategií je požadováno po členských státech a místních a regionálních orgánech. Je ovšem nepopiratelné, že osobní automobily i dnes zůstávají nejvíce používaným dopravním prostředkem. V Evropské unii je to 50%, v Itálii 69% se používá tedy auto v porovnání s ostatními dopravními prostředky, 16% používá MHD a pouze 12% jízdní kolo. Ve stanovisku, které jsme připravili, jsme považovali za důležité zdůraznit práci na dálku to znamená možnost omezit fyzické přesuny v rámci našich měst tím, že se budou podporovat politiky zaměřené na práci na dálku, e-learning a různá další řešení, která nám dnes umožňují technologie. Je ale zásadní poskytnout možnost implementovat infrastruktury pro elektromobily a jeden z příkladů, je z konkrétních příkladů, My jsme se pustili do konkrétních příkladů, abychom uvedli příklady, které můžou mít pozitivní dopad. Například by se mohly využít sítě veřejného osvětlení tím bychom měli velmi hustou síť infrastruktur, nabíjecích infrastruktur pro elektromobily a jejich využívání by tím pádem bylo mnohem jednodušší. A mohlo by se zcela opustit od automobilů jezdících na klasická fosilní paliva. Nepochybně je důležité podporovat intermodalitu, využívání různých způsobů dopravy, to znamená MHD, elektromobily, carsharing, jízdní kola, to je jistě správná cesta, jak zcela přehodnotit model mobility našich měst, ale také navrhujeme změnu Vídeňské úmluvy o silniční dopravě. Chceme zaručit, aby jízdní kola měla vždycky přednost před automobily. To může být další způsob, jak zcela změnit přístup k mobilitě. A obecně je třeba změnit pravidla silničního provozu, aby se lépe chránili ti zranitelnější aktéři a aby se podporovala aktivní mobilita. A další velmi důležitý bod. Přidělování, nebo tedy kritéria pro přidělování zakázek v oblasti městské dopravy, dopravy má probíhat na základě kritérií udržitelnosti. Pokud nebudou propagována řešení, která přinašejí ekologickou přidanou hodnotu, tak budeme pořád ve slepé uličce. Toto jsou ve zkratce hlavní návrhy, které předkládáme Chci ještě zdůraznit, že radikální změna kultury mobility prochází přes změnu životního stylu a chování. Je jasné, že chování občanů je velmi důležité. Je to naše volba, volba každého z nás. A je třeba radikální změna. K tomu občané musí být motivováni, musí tu změnu prožívat jako něco pozitivního. K tomu se přidávají dvě páky. Za prvé vědomí o tom, že současná situace prostě neudržitelná, nedá se v ní pokračovat a potom také ekonomická páka. Protože jezdit MHD třeba zadarmo, kdyby to byla tedy motivace, kdyby MHD byla zadarmo, to by mohla být tedy důležitá ekonomická motivace. A nesmíme také zapomenout na sdílení různých mobilních řešení. Občany našich měst, to jsou lidé, na které se musíme v první řadě obrátit, musíme je zapojit do programu řízení mobility. A musíme zavést systémy, které budou odměňovat eh, takováto žádoucí chování ze strany občanů. A už mi nezbývá, než s potěšením uvést fakt, že národní politiky, které podporují rozvoj urbanistických nebo tedy městských plánů pro udržitelnou mobilitu, mohou čerpat z evropských fondů pouze v případě, když předloží nějaký konkrétní plán. I tento údaj je tedy důležitý, protože financovat a používat fond soudržnosti a strukturální fondy, to je věc, která je podmíněna existencí účinných plánů udržitelnosti. Já se těším na komentáře kolegu a jsem si jistá, že budeme moci odvést dobrou práci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní Evi. A nyní stínový eh, zpravodaj SND, pan Briano, paní Briano. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za vyčerpávající zprávu, kterou nám předložila. A souhlasím s tím holistickým přístupem k tématu. Zde máme tedy zprávu, která obsahuje celou řadu pozitivních aspektů a musíme tedy poskytnout stanovisko ze strany výboru Envy. Musíme se tedy zaměřit na otázky spojené s životním prostředím. To už zde bylo řečeno. Většina populace v Evropě žije ve velkých městech. Osobní doprava je velmi důležitým znakem moderní společnosti. Přesouváme se tak do práce, za zábavou, za vzděláním a tak dále. Ovšem mobilita, především městská, musí být čím dál více udržitelnější z hlediska sociálního, environmentálního, ekonomického, pokud jde o aspekty životního prostředí. Mobilita je velmi úzce spojena s otázkami životního prostředí, než se zabývá náš výbor. Dopravní odvětví je zodpovědné asi za jednu třetinu spotřeby celkové energie. To je údaj, který uvádí Agentura pro životní prostředí a je také zodpovědná za více než pětinu emisí skleníkových plynů. Na to se tady musíme zaměřit. Doprava také působí další znečištění ovzduší tak například drobné částečky a také akustické znečištění. Hlavním zdrojem znečištění jsou osobní automobily. Bylo zde řečeno, že bohužel spousta lidí dává přednost osobnímu automobilu před MHD a osobní automobily v městech zabírají prostor, způsobují zácpy a ubírají prostor chodcům. Realizace infrastruktur musí ovšem probíhat tak, aby se vždy respektoval dopad na životní prostředí. Zrovna dnes máme zprávu ISPA za Itálii, pokud jde o využívání půdy. To je velmi zajímavé téma. Bohužel to využívání půdy je pořád nadměrné. Má to také dopad na krajinu jako takovou. Určitě předložíme pozměňovací návrhy Souhlasíme s celou řadou věcí, které zde zazněly. Musíme navrhnout komisi a členským státům, aby podpořili chodce, cyklisty, práci na dálku, mobility management. Těch akcí je opravdu celá řada. Musí z toho vyplnout, že všechny tyto způsoby udržitelné mobility budou přínosné, pokud budeme mít integrovanou politiku. Děkuji a nyní za EPP paní Grostet. Máte velmi aktivní den. Ano? Já nechci vystupovat jménem stínového zpravodaje EPP, já chci jenom říct, že jsem si vyslechla zpravodajku, byl to velmi zajímavý příspěvek, protože byl velmi podrobný. Ta otázka městské udržitelné mobility, to je věc, která mě velmi dlouho zajímala, protože já jsem 25 let byla v městské radě jednoho velkého města a ta otázka už se tehdy velmi často řešila, protože doprava souvisí se znečištěním ve velkých městech a v minulosti se také hodně hovořilo o tom, že lidé tráví hodně času právě v dopravních prostředcích lidé se přesouvají na periferii velkých měst a kvůli tomu mají problém s dopravou, protože se přesouvají potom do práce do centra města. Takže pokud chceme dosáhnout skutečně udržitelné mobility, tak musíme mnohem více rozvíjet hromadnou dopravu, čisté způsoby dopravy, ovšem zároveň také efektivní a bezpečné způsoby dopravy, protože někdy je tam i problém s bezpečností v určitých hodinách. Je tady třeba zohlednit veškeré tyto problémy. My jsme zde ve výboru pro životní prostředí a zdraví, takže se nás týká takové téma, jako je například znečištění ovzduší a také zdraví. Já jsem slyšela, že jsou zde dobré postupy, které je třeba navrhnout. Ano, to je určitě velmi přínosné i pro zdraví. Já si myslím, že můžeme plně podpořit návrhy zpravodajky a její analýzu a pobídky pro rozvoj infrastruktur, to je také důležité. Finanční podpora. V mé zemi určitě města a městská společenství mají čím dál více finančních problémů, protože nesou na svých bedrech čím dál větší zátěž a podpora Evropy je zde zásadní. Evropa už se na tom podílí dlouho. Já v mém vlastním městě jsem viděla, že Evropská unie podpořila výstavbu tramvajových linek, takže to vše je třeba vzít v úvahu, abychom se přehoupli do nové éry v oblasti dopravy v městském prostředí. Velmi podrobně si prostudujeme předložené návrhy a většinově podpoříme toto stanovisko. Podíváme se na to, zda zde ještě nejsou nějaké drobnosti, nějaké detaily, které bychom mohli za EPP dodat. Děkuji. Děkuji. Další za ALDE je paní Meissner. Děkuji, pane předsedo, a děkuji rovněž paní zpravodajce Městská mobilita je velkým tématem eh, také ve výboru pro dopravu. Já jsem i tam zastoupená a právě v rámci městské mobility eh, je eh, možné mnohem více a lépe zohledňovat ekologické aspekty. Městská mobilita má zcela jiné možnosti než eh, takzvaná mobilita plošná. Já právě pocházím eh, z mm, venkova, proto to můžu eh, porovnat. Tady můžeme lecos napravit nejenom mm, inteligentním řízením. Nevím přesně, co měla na mysli zpravodajka tou prací na dálku. Možná, že mm, to právě spadá do té oblasti inteligentního řízení, protože s tím souvisí digitalizace, e, to znamená e, například e, vyhýbání se zácpám a tak dále. Druhá věc je elektromobilita, vozidla na elektrický pohon. Musíme samozřejmě ale myslet na to, odkud budeme elektřinu čerpat. Nevzniká samočinně, ale musíme dbát toho, jak je elektřina produkována. Pak je ale dobrou variantou, protože je definitivně definitivně eh, prosta emisí a nejenom pro vozidla, ale eh, je vhodná také pro eh, elektrická kola. To považuji za velmi dobrou variantu pro městskou mobilitu budoucnosti. Často se říká, že manažer budoucnosti pravděpodobně přijíždí do práce na elektrickém kole, takže také přispívá k mobilitě, nespotřebovává energii, ale ani parkovací místa. Dobrá, eh, dobré příklady již existují v městech, například vytváření infrastruktury na dobíjení vozidel na elektrický pohon, existují například v Hanoveru se produkuje prout ze solárních panelů na mnoha doma, domech a to produkuje samozřejmě i energii pro majitele elektromobilů nebo elektrických kol. To je dobrý příklad, protože sluníčko je zadarmo a je to určitě udržitelné. Takže takovéto nejlepší příklady si musíme vyměňovat a inspirovat se v rámci e, Clean Power of e, transport, to znamená v rámci infrastrukturních zařízení pro alternativní pohony máme eh, takovéto aspekty a možnosti. Další aspekt, který eh, byl zde zmíněn a je také dobrý a ekologický, je sdílení vozidel anebo jiné participativní eh, modely. Tady zcela souhlasím, to víme všichni, že to se hodí do měst. Skeptická jsem, pokud jde o upřednostňování kol jízdních kol před eh, auty. Tady eh, musíme dbát na eh, povahu měst. Samozřejmě, že podíl cyklistických stezek ve městech je nutno ještě výrazně navýšit. Je to lepší pro životní prostředí a také pro zdraví člověka, ale musíme také vnímat, jaké požadavky má hospodářství a jiní aktéři měst takže přijde na to, eh, o jaké město se jedná, jaká eh, dopravní eh, struktura tam převažuje. Další aspekt, který nenutně souvisí s životním prostředím, integrovaný systém jízdenek. I k tomu existuje v dopravním výboru iniciativní zpráva. Některá města již mají vynikající modely, já to znám z Německa, v Hamburgu například v zásadě nepotřebujete vůbec žádné auto, protože eh, městská hromadná doprava je tak dobře strukturována, že jedinou eh, jízdenkou můžete využít eh, vše. Vůbec nepropadnete pokušení použít osobní vůz, protože všechno ostatní funguje mnohem lépe. Nemluvě samozřejmě o blahodárném vlivu na životní prostředí. Takže tady přijde také na výměnu osvědčených praxí. Pak máme ještě jeden exotický a částečně inovativní Eh, příklad, eh, například eh, lanovky, které byly zařízeny v souvislosti s mm, výstavami Expo a tak dále, a které se vznášejí nad některými částmi měst. Ehm, to je pouze takový exotický příklad. Pokud jde ale o přednost jízdních kol před eh, auty, tak tam nejsem zcela stoprocentně zajedno, ale eh, jinak eh, souhlasím víceméně se vším, co mm, je navrženo ve zprávě. Děkuji. Děkuji a nyní zpravodaj za zelené. Děkuji, pane předsedo. Musím eh, přiznat, že vítám eh, vyhlídku vznášet se nad eh, dopravou s určitou úzkostí, ale nicméně je to určitá myšlenka, kterou potřebujeme. Musíme přivítat tento návrh stanoviska a také práci zpravodajky. Nicméně domnívám se, že je nutno více zdůraznit problematiku vztahu mezi dopravou a zdravím, protože doprava ovlivňuje zdraví celého obyvatelstva, jak přímo, tak i skrze znečištění ovzduší. Hlavní dopady na zdraví, obsahují například problémy dýchání a, a také hlučnost, to znamená obtěžování hlukem, e, který je způsobený leteckou dopravou nebo silniční dopravou. E, jedna studie Bernské univerzity, Švýcarské univerzity konstatuje, že e, člověk je denně vystaven asi 60 decibelům, zejména tam, kde žije pod leteckými koridory. A je také mnohem větší riziko úmrtí eh, na eh, kardiovaskulární eh, problémy a více než 200 tisíc lidí žijících v okolí letiště Heathrow v Londýně jsou tedy výrazně vystaveni tomuto riziku. Děti chronicky vystaveny těmto rizikům také trpí určitými nedostatky prvky eh, týkajícími si například pozornosti, eh, eh, dělosti, dále osvojování si určitých návyků, čtení a tak dále. Také silniční doprava výrazně ovlivňuje eh, ovzduší a způsobuje eh, více než půl eh, milion předčasných úmrtí napříč Evropou každým rokem. To sebou přináší také hospodářský dopad, který ještě nebyl dostatečně proskoumán a je skutečně důležité, abychom zdůrazňovali tuto vazbu mezi eh, zdravým a ekonomickým eh, aspektem, protože si myslím, že právě v centrech měst máme nejlepší příležitost eh, věci změnit a učinit určitý pokrok, pokud jde o udržitelné využívání našich zdrojů a způsobem našeho života. VHO, Světová eh, zdravotnická organizace, stanovila eh, náklady řešení eh, těchto zdravotních problémů v Evropě na 1,6 bilion dolarů ročně. To odpovídá zhruba jedné desetině HDP celé Evropské unie. A dále jsem přesvědčen, že musíme být konkrétnější, pokud jde o to, které druhy nebezpečného eh, znečištění eh, působí zdravotní problémy, například částice z eh, naftových vozidel. A tady se již přijela různá řešení různými městy a vládami ve snaze omezovat eh, vystavení, expozici eh, těmto eh, částicím dýzlových vozidel. Musíme tedy prosazovat udržitelná řešení, včetně chytrého, inteligentního um, urbanistického plánování měst. To je součást uh, řešení těchto problémů. Také se domnívám, že propojení uh, klimatické politiky a dopravy eh, by mělo být eh, proskoumáno podrobněji. Bez eh, konkrétního zaměření se na emise způsobované dopravou celkové klimatické cíle nebudou dosaženy. Doprava je jediným odvětvím, kde emise skleníkových plynů nadále rostou o 30 za posledních 25 let. A pouze integrovanější politika, včetně eh, takzvané eh, eh, změny nebo přechodu na jiné dopravní prostředky a snižování objemu dopravy a zavádění čistějších pohonných mod nám v tom pomůže. Určitě se těším na to, že budu moci přispět k dalšímu vývoji této zprávy a ještě jednou děkuji za vaši dosavadní práci. Děkuji vám. A poté, co jsme se obeznámili s pozicí stínových zpravodajů, dávám slovo ostatním členům Madame Dorano. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechla s velkým zájmem jak vaše příspěvky, tak i sdělení komise, ale byla bych ráda, kdybychom se zaměřili na bod, který mě připadá zásadní. Důležitější než různé nápady v oblasti udržitelné dopravy. Jaký model společnosti a jakou sociotechnickou organizaci si představujete. Komise navrhuje regulaci přístupu do městského prostředí, modernizaci, sběr informací a čím dál inovativnější řešení. Takováto transformace mně přijde trochu riziková, protože se jedná o vytvoření systému dopravy a mobility, který bude velmi integrován a vzájemně propojen. A aby se reguloval takovýto systém, tak členské státy Unie budou moc, muset vydávat neustále nové normy a my víme, že je to další prvek eh, technokracie, dobře kontrolované, možná trošku navíce. Musíme se zaměřit na pragmatické místní transformace. Nesmíme usilovat o nějaký gigantismus. Myslím si, že by to bylo jedině pro lidi přínosné. Děkuji. Děkuji. A děkuji a pokud nejsou další přihlášky do diskuse, tak bych chtěl požádat komisi pana Limberga, aby nás zasvětil do stanoviska komise. Yes, thank you, Mr. Chairman. Ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych především poděkoval eh, zpravodajce a eh, spravodajům, stínovým spravodajům eh, eh, v eh, komisi panuje jednota o mm, významu měst. Jsou domovem 70% populace a mm, samozřejmě velký, velký podíl HDP je tam vytvářeno také a mají samozřejmě velký význam v globální soutěži. Města musí řešit výzvám a také rostoucímu rostoucí potřebě po mobilitě. Musí zajistit moderní dopravní systém, musí eh, vyhovět eh, různým potřebám a současně se musí vyvíjet podél eh, udržitelné linie vývoje, musí bojovat proti zácpám, proti hlučnosti, proti znečišťování životního prostředí. My se domníváme, že ekonomické, sociální, ekologické problémy by měly být řešeny harmonizovaně na všech úrovních vlády a zprávy. A to je eh, vlastně mm, ta hlavní zpráva eh, a výpověď zprávy o městské mobilitě. Jsem rád, že eh, výbor pro životní prostředí vychází nebo se ubírá stejným směrem jako komise. A v podstatě veškeré mm, naše aspekty jsou pokryty i v návrhu. Děkuji. Děkuji, pane Limbergu. Dále časový harmonogram Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 18. května do 12. hodiny polední. Hlasování ve výboru NV pro 16. a 17. června. Hlasování ve výboru eh, TRAN, výboru eh, pro dopravu, což je příslušný výbor, eh, se očekává 13. a 14. července a očekáváme, že hlasování na plenární schůzi proběhne v říjnu letošního roku. Promiňte, říká předseda, dopustil jsem se určitého pochybení, určitě nikoli záměrně. Poté, co jsem vás informoval o časovém harmonogramu pro projednávání tohoto materiálu, bych chtěl ještě dát slovo paní zpravodajce Evi. Thank you, chair. Uh, děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem kolegům za komentáře bylo poměrně těžké vejít se do těch 1500 znaků, které máme vymezeny na stanovisko, takže určitě je tam spousta dalších nápadů, na kterých budeme pracovat eh, společně brzy a já se těším, že se se všemi kolegy brzy setkám. Děkuji. Děkuji a Rád bych vám popřál úspěšnou spolupráci se stínovými zpravodají. Vážení kolegové, to byl poslední bod našeho dnešního dopoledního zasedání. Já vám děkuji za vaši dobrou spolupráci a přeji vám hezký den.